Okay, colleagues, can I... Vážení kolegové, eh, Předtím, než eh, budeme mít v půl třetí eh, hearing, slyšení o leteckém balíčku, budeme tady mít zprávu pana Parňo, kde jde o zavedení provozních omezení ke snížení hluku. Hledám pana zpravodaje. Máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, 9. prosince Evropská komise předložila parlamentu návrh nařízení eh, o eh, hluku z motorů motorových vozidel. Eh, užit, leh, se to autobusů, lehkých užitkových vozidel, nákladních vozů a dalších. Je to tady stanoveno směrnicí a je tady vlastně 12 směrnicí, které se k tomu eh, vztahují. Tímto textem se Evropská komise přeje modernizovat eh, současný právní rámec a snaží se dosáhnout následujícího cíle. Jednak zjednodušení právního rámce, tak, aby tato směrnice a těch spojených 12 směrnicích bylo pozměněno, aby tady bylo nařízení, Eh, kde se rozšíří působnost eh, a eh, zavede se nová metoda pokusů. A Vytvořila se také nová metoda pro pokusy v roce 2007 a vyšlo, vyšly z toho výsledky, které snížily decibely a Evropská komise tedy prokázala, že je to efektivní ve studii dopadů. Dále eh, změna limitních hodnot. Komise tady navrhuje postupné snížení emisí hluku podle eh, typu vozidel eh, pro 4 decibely pro střední vozidla. Pět let po vstoupení v platnost směrnice bude to dosaženo ve dvou etapách, minus, méně dvě etapy v roce 2000 tedy za několik let a potom ještě další snížení do roku 2017. Takže úroveň decibelů nebude moci překračovat 68 decibelů pro těžká vozidla. To bude ještě eh, jiný limit a eh, vozidla budou pro roku 2014 eh, snížena o 1 decibel. Takže později u těžkých vozidel nebude možné přesahovat 78 decibel. Pro elektromobily a hybridní automobily eh, jsou tady stanoveny také eh, nové hodnoty a je potřeba zajistit, aby pouze eh, vozidla, která budou přiměřeně nehlučná, budou moci být užívána takže to no, ovlivní situaci, i když montáž zůstane v pravomoci podniků. Vítám návrh Evropské komise, ovšem chtěl bych připomenout, jaké jsou podmínky Evropského parlamentu, neboli že tady máme určité podmínky a chceme především dosahovat realistické cíle, chceme prosazovat realistické cíle. E, myslíme si, že ty věci tady vedou především k několika věcem. Jednak se tady odkazuje také na vozidla e, dvou nebo tří kolá a není tady žádná legislativa, pokud jde o hlučnost se dvěmi a třemi eh, koly a já proto navrhuji, abychom do textu dali takový odkaz, tedy odkaz, který bude hovořit o tom, že je potřeba mít evropská pravidla eh, o eh, Prahu hlučnosti těchto vozidel. Dále pozměňovací návrhy, které se týkají delší lhůty pro provádění těch ustanovení k prahovým hodnotám u lehkých a středních vozidel bych chtěl snížení o 4 decibely do 7 let poté, co nařízení vstoupí v platnost a toto snížení by bylo dosaženo ve dvou fázích. Nejprve snížení o 2 decibely do roku 2014 a potom ve druhé fázi snížení o další 2 decibely do roku 2019. Eh, Takže navrhuji, abychom podpořili návrh Evropské komise. Eh, dále, na povinnost minimální hlučnosti pro elektrické vozidla vozidla a e, hybridní vozidla. Potom e, budou mít, e, bude tady větší šance, že tyto vozidla budou zapleteny do nehod ve městech, protože vlastně budou málo hlučná, nebudou, eh, nebudou slyšet. A z tohoto důvodu navrhuji, aby naopak tady bylo eh, zamontováno povinně do vozidel určité výstražné hlukové zařízení Eh, tady je 15. květen určen jako závěrečná lhůta pro pozměňovací návrhy v našem výboru a já jsem tady eh, se zamýšlela nad tím, jak v této lhůtě předložit další pozměňovací návrhy, protože jsou tady další věci, které mohou ovlivňovat hlučnost vozidel, jako například úprava eh, dráhy, po které se vozidlo pohybuje, nebo úprava pneumatik a potom také hlučnost vozidel Eh, kde by se sledovala už u prodejce, aby to bylo transparentní pro spotřebitele, potom různé studie a striktnější limity, pokud jde o maximální hlučnost různých vozidel, různých typů vozidel, eh, v případech, kde to překračuje 70 decibelů do 15. Eh, můžete předkládat pozměňovací návrhy. Ty návrhy přeskoumáme ve výboru 18. Eh, června a hlasování je naplánováno na 19. června. Takže to je to, co jsem vám chtěl eh, říci k tomuto, k této zprávě. Děkuji. A nyní se hlásí stínoví zpravodajové, ale budeme muset eh, začít včas se slyšením v 15.30, takže prosím držte se svého času a za EPP má slovo pan Kolza. Paní Kolza, děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, panu zpravodaji. Myslím si, že odvedl vynikající práci pokud jde tady o tu první verzi a chtěla bych plně podpořit, chtěl bych plně podpořit eh, tyto pozměňovací návrhy. Ještě jsme se eh, sice nesešli, ale myslím, že budeme dobře spolupracovat. Eh, důležité je uvědomit si, oč usilují tyto pozměňovací návrhy. Je to velice důležité, protože usilují o zjednodušení a sjednocení předpisů, mají být posílena existující ustanovení. V posledních eh, eh, třech týdnech jsem se setkal s různými zástupci různých organizací, eh, nevládních organizací, neziskových organizací a také znám stanovisko komise a z toho všeho jsem vyvodil určité závěry. Za prvé, a myslím si, že to je velice důležité, předložil nebo je tady určitá obava o to, aby vše bylo dostatečně jednoduché a aby to bylo provedeno rychle. Takže musíme se zaměřit na ty otázky, které ještě nejsou dostatečně jasné. Například kvalita pneumatik. Tomu bychom měli věnovat dostatek pozornosti, protože hluk vznikající eh, otírání pneumatik o silnici je velmi eh, výrazným prvkem. Dále pokrok také sebou musí nést zodpovědnost, tedy musíme si uvědomit, kdo má zodpovědnost nést, koho se to týká. Je velmi důležité, abychom zanalizovali všechna opatření a uvědomili si, jakým způsobem je nejlépe přizpůsobit každodennímu životu, tak, aby to vše probíhalo eh, časově optimálně. Pokud jde o limitní hodnoty, je dobré, nebo bylo by zajímavé, aby eh, to tedy bylo upraveno tak, aby to bylo přijatelné pro všechny. Já podporuji tento přístup k limitním eh, hodnotám, který je uveden tady. Jsou tady v podstatě s tím související dvě otázky. Jednak hybridní vozidla v návrhu komise. Tam se hovoří o určitém eh, limitu a tento limit by po určité době, až dojde k určitému technickému pokroku, mohly by to vést k tomu, že běžná vozidla by mohly být těžší než hybridní vozidla a proto navrhuji, abychom v tomto případě byli pružní. Další otázka, která není eh, v tomto dokumentu, je otázka omezení rychlosti. Bylo by zajímavé, kdybychom se tím začali zabývat, protože čím vyšší je rychlost vozidla, tím více hluku vozidlo vydává. A proto mm, bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, e, že tyto věci zohlednil a také, že zohlednil otázku bezpečnosti nevidomých. Myslím si, že to je velice důležité. A přihlédnutí k omezení hluku hybridních vozidel to musí být zohledněno. Je to důležité, ne, protože nevědomí musí o vozidle vědět a jsou tady jiní postižení, kteří eh, se musí moci dobře orientovat. Je důležité, aby eh, tyto osoby nějakým způsobem zvukově vnímaly vozidla v dopravě a na to musíme dbát. Je potřeba, aby tyto problémy eh, byly vyřešené. Dále liberál, liberálové. Hm. Děkuji. Úroveň hluku motorových vozidel je eh, důležitým tématem a musíme eh, zareagovat na očekávání obyvatel, pokud jde o eh, znečišťování hlukem. Doprava eh, je velmi důležitým odvětvím a ti lidé, kteří chtějí žít v čistším životním prostředí, nechtějí přistupovat na žádné ústupky, pokud jde o efektivitu dopravy. Pan zpravodaj se ovšem bohužel příliš nepřiklonil k našemu stanovisku skupině, skupiny liberálů a ani se nesetkal se stínovými zpravodaji a to by bývalo bylo důležité, protože limity úrovně hluku tady eh, vyvolávají eh, velký zájem nejrůznějších lobistických skupin a výrobců a ti mají mnoho otázek, pokud je o toto nařízení. Pokud jde o těžká vozidla, tak je tady otázka e, kategorií a jsou tady dvě e, kategorie a otázka je, jestli jsou dostatečně e, rozdělené. Otázka je také to, co tato vozidla přepravují. Tato kategorie by možná měla být i rozšířená, neboli měl by být rozšířen počet těch eh, kapacit, že by, tady bylo vlastně, že by tady byly tři kategorie a díky tomu by bylo možné efektivněji přepravovat zboží. Velikost vozidla nevždy přímo souvisí eh, se silou motoru a, nebo s kapacitou motoru. A důležitou otázkou je také otázka eh, limitů a období aplikace v tomto ohledu bychom se měli zamyslet nad tím, jestli výrobci budou schopni nabídnout včas dotyčné eh, produkty, protože někdy možná bude trvat až eh, rok, než budete moci určitý typ vozidla zakoupit. Někde to může trvat až deset let, než příslušná technologie bude k dispozici. Pan zpravodaj tady u některých svých návrhů dostatečně nevysvětlil, proč je předkládá. Eh, například u soukromých vozidel a menších vozidel jsou tam některé návrhy, eh, kterém, kterým nerozumím a potom se tady ještě uvedl eh, nějaký další doplňující limit, pokud jde o určitá vozidla. Potom mám také jednu otázku na komisi. Uvedli jste, že jste konzultovali zainteresované strany a ty si ovšem stěžovali, že komise nezohlednila eh, jejich účast v diskuzích a její návrhy, návrhy komise s nimi nebyly prodiskutovány. A... Takže liberálové podporují samozřejmě snižování hlučnosti a znečišťování životního prostředí, ale to vše eh, by mělo zohledňovat také to, že doprava musí být efektivní. Neměli bychom tady pouze hovořit eh, o vývoji motorů, ale měli bychom brát v úvahu také pneumatiky a celkově design. Děkuji. Ano. Jednak naši francouzští kolegové, ostatní, kteří se zúčastňovali těchto schůzek. Já jsem si jistý, že zpravodaj i stínoví zpravodajové ještě budou mít příležitost se s vámi poradit. Víme samozřejmě, že naši francouzští eh, přátelé, vzhledem k tomu, co se dělo ve Francii v posledních dvou týdnech, prostě měli jiné časové eh, omezení, čili opravdu to bylo spíše spojeno s tím, že tam probíhaly volby. Pane Taylore, máte slovo. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za jeho návrh stanoviska. Podle VHO environmentální hlučnost je hned vlastně za um, znečištěním nebo hlučností uh, z letecké dopravy, pokud jde o dopad na zdraví. 210 milionů Evropanů je vystaveno těmto škodlivým úrovním hlučnosti. To jsem se dozvěděl. A 50 tisíc předčasných úmrtí je spojováno právě s hlučností pocházející z dopravy až 245 případů s kardiovaskulárními nemocemi. Když to srovnáme, čili je jasné, že je velice důležité, abychom měli efektivní účinná opatření, která by snížila hlučnost motorových vozidel na našich silnicích. Bohužel návrhy komise nejsou podle našich názorů adekvátní, aby přispěli k mm, ušetření nákladů a měli pozitivní dopad na zdraví člověka, pokud jde o snižování hlučnosti vozidel. Proto předložíme za zelené pozměňovací návrhy k návrhu pana zpravodaje. Budeme volat po má být desítka a třináctka byly vyškrtnuty, protože jsme proti těmto návrhům, podobně jak se o tom zmínil několik ostatních, pokud jde o opoždění vstupu v platnosti a rovněž snížení decibelu. Zároveň předložíme pozměňovací návrhy, aby došlo k tomu, že um, ty, to, roš, to mm, prodloužení bude umožněno pouze tři roky po podpisu eh, vstupu v platnost a rovněž to pokryje i dvoukolová, tříkolová vozidla. A zároveň je nám velice líto, že se zde nezmiňuje environmentální znečištění u vozidel. Nezapomínejme na to, že hlučnost je druhým, druhou příčinou úmrtí hned po, hned po teda když to srovnáme s ostatním, eh, s ostatním typem hlučnosti, hned po letecké dopravě. Děkujeme. A poslední je paní Fosser. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaji. Myslím si, že máte pravdu. Asi by bylo dobré si spolu sednout s panem zpravodajem, prodiskutovat některé věci já jsem se podívala na ten návrh komise. Nevím skutečně, kde přišli k těmto číslům, hovoří se 3 decibely a tak dále. My si můžeme říct, že to je málo, ovšem. Nesmíme zapomínat na to, jak se dostaneme tam, čeho chceme dosáhnout. A ten návrh komise v podstatě nebere v potaz skutečný časový harmonogram. Vůbec nebere v potaz to, co mohou inženýři, konstruktéři udělat. Samozřejmě, že když chceme snížit hlučnost z, motoru, tak musíme snižovat i, um, i spotřebu paliv, čili musí to být optimální způsob, musí tam dojít k nějakému kompromisu. Samozřejmě naším cílem je snížit hlučnost a mm, snížit ostatní škodlivé věci. To je pravda, to je naším úkolem. Ovšem zároveň bychom měli být realističtí a tato, tyto návrhy komise by měla být realistická. Já si myslím, že s tímto časovým harmonogramem to prostě realistické není mnoho z nás zde, ano, my nejsme žádní lobbysté, ovšem máme, má, máme továrny, které vyrábí automobily v našich volebních okrsích, to není žádné tajemství, hovoříme s jejich konstruktéry, hovoříme o tom, co je eh, realizovat. To není, já mám pocit, že, že komise s nikým takovým nehovořila. A myslím si, že je opravdu docela urážlivé, když zde máme čísla ohledně eh, nákladu spojených se zdravotnictvím a tak dále a že oni, že jejich úspory jsou 117 miliard eh, eur do eh, roku 2030 a já skutečně nevím, odkud, odkud v podstatě s takovými čísly přišli, hm, aniž by nás destrašili. Měla by zde probíhat rozprava, neměli bych s námi zacházet jako s dětmi ze strany komise. Oni že to byla nějaká jejich studie. My samozřejmě máme rádi rozpravy, víme, že zde jsou negativní dopady na zdraví, ovšem eh, z jakého klobouku vytáhli tato čísla, to skutečně nevím. Všichni samozřejmě chceme snížit hlučnost, podívat se, jak se tam dostaneme. Já samozřejmě my já nechci, aby odvětví um, průmyslová v mém okresku um, přišla na mizinu, co samozřejmě nemůžu dopustit. Já chci, aby se byl rozumný způsob, ať už hovoříme o velkých um, nákladních automobilech a tak dále. Prostě hovoříme zde o obrovských výrobcích. V Evropě je to obrovská síť dodavatelů a tak dále, pracovní místa. Nesmíme na to zapomínat. Ráda bych si sedla i se stěnovým zpravodaji a my ve výboru trans prostě musíme přijít s nějakým rozumným, realistickým návrhem. Děkuji. Děkujeme. Pan Dela Grange za komisi už zde je? Máte dvě minuty, prosím, neberte to osobně, ale nás čeká opravdu ještě dlouhé slyšení a musíme držet čas. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně, zdravím vás. Komise by ráda poděkovala vašemu výboru za příležitost reagovat k tomuto návrhu stanoviska vašeho zpravodaje. Ano, ano, budu velice stručný, tak jak bylo požadováno. První záležitost, pokud jde o působnost tohoto nařízení, osmínil se o tom pan zpravodaj, nepokrývá to dvou a tříkolová vozidla zatím. Důvod, protože to je pokryto v jiné legislativě. Legislativě, která je na stole Evropského parlamentu a hovoří se tam právě o určitém rámcovém ustanovení týkající se těchto vozidel. Pokud jde o hraniční hodnoty, ano, samozřejmě chápu, že ve vašem výboru máte určitý názor na to, jakým způsobem stanovujeme limity a tak dále. Co bychom chtěli říci? My samozřejmě jsme připraveni podívat se na jednotlivé kategorie, jednotlivé limity hlučnosti, tak jak to navrhl pan zpravodaj, především pokud jde o sportovní vozidla. Není samozřejmě jednoduché určit, která vozidla by byla sportovního typu a tak dále. My jsme ovšem připraveni se na to podívat. A pokud jde o elektrická a hybridní vozidla, jeden prvek v rámci celého kontextu, o kterém bych se rád zmínil, v podstatě tato, tento návrh e, přichází s mezinárodních norem, které se týkají elektrické hybridních vozidel a v podstatě je to určitý rámec, který by pokryl tento typ vozidel. My jsme Mm, nechtěli nějak samozřejmě zvyšovat eh, nebo, mm, nebo snižovat na naopak eh, tu hlučnost těchto vozidel. My samozřejmě víme, že tato vozidla se zatím vyvíjejí, ehm, musíme se podívat po technické stránce, jak to bude vypadat s tímto typem vozidel do budoucna. A poslední záležitost, ten přístup, několikrát se o tom pan zpravodaj zmínil, i stěnovi zpravodajové, my jsme si vědomi toho, že potřebujeme integrovaný přístup, pokud je o hlučnost. To je důvod, proč jsme přijali i nařízení, které se týká hlučnosti pneumatik. Toto nařízení se v současné době implementuje, je tam mnoho přechodných ustanovení, proto zatím nemůžeme zhodnotit dopady tohoto nařízení dříve, než budeme mít toto nařízení k dispozici už implementováno a samozřejmě se to všechno musí otestovat. A další záležitost, konzultace, konzultační proces. Tento návrh není novým návrhem, byl diskutován na různých mezinárodních uh, fórech uh, poslední tři roky. Jednak to bylo CARS 21 eh, legislativa, dále to byly různé bilaterální schůzky s odvětvím. Předtím, než jsme přišli s tímto návrhem, provedli jsme analýzu dopadu, mm, které předcházela studie, nesmírně podrobná o výhodách, nevýhodách tohoto návrhu a odvětví příslušná byla zapojena do tohoto konsultačního procesu. To je z mé strany vše. Děkuji, říká pan předseda, děkujeme a Pane zpravodaj, opravdu na závěr pouze velice se Ano, 30 vteřin, pane předsedo, aby jsme to všechno stihli. Ještě jednou děkuji. Ano, že jste se zmínil o tom, že samozřejmě volby, které probíhaly ve Francii, byly nesmírně důležité, týkalo se nás to, skončilo to dobře, takže jsem byl zaneprázdněn. Ano, No ano, pokud je o Dominika, nevím, jak on se na to dívá. Ovšem, rád bych vám řekl, že jsme měli možnost se sejít, s, budeme mít možnost se sejít se stěnou zpravodaj v následujících dnech, tak abychom před 15 květne měli tento návrh, hm, doufám společný, i když viděl jsem na základě příspěvku, které zde zazněly, že jsou zde trošku ještě rozdílné názory na přístup celé záležitosti, především pokud jde o ten harmonogram, tak jak ho navrhla komise. Ovšem uděláme, co je v našich silách, hm, projednáme to ještě, pokusíme se nalézt společné kompromisní návrhy. Děkujeme, říká pan předseda, pane zpravodaji. Ještě jednou opakuji, 15.5. lhůta pro pozměňovací návrhy. Hlasovat budeme v červnu a v NV výboru v červenci. Spravodaj se spojí se stínovými zpravodaji, čili to je vše. A dalším bodem na našem programu je balíček, je vlastně slyšení k tomuto leteckému balíčku. Máme zde pana Boldvina, doufám, že už je mezi námi.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 Okay, colleagues. Děkuji, milí kolegové, kolegyně. A nyní se dostáváme k balíčku, ke slyšení k balíčku o letišních záležitostech. Jistě si pamatujete, dneska dopoledne u TNT jsem vás poprosil o disciplinovaný projev, otázky a ne nějaké mm, dlouhé projevy. Ještě jednou opakuji tuto prozbu, protože dneska odpoledne, jak vidíte, je to ještě mnohem větší výzva pro mě než eh, dopoledne. Časově jsme omezeni ještě více, takže Znamená to i otázky do budoucna ohledně slyšení. Já se na koordinátory obrátím v následujících dvou týdnech. Já budu organizovat tato jednání, takže ano. Někteří se stěžovali, nemohou zde být a tak dále. Já prostě je to obtížné dát dohromady. Začínáme tím, No, že bychom se podívali na ty obecné záležitosti celého balíčku, mm, to nám nastíní pan Matthew Baldwin z DG MOVE, z Evropské komise a pak eh, budeme mít panel, kde udělím slovo jednotlivým záležitostem, které se týkají přidělení eh, časových eh, slotů pro letiště. Dále budeme hovořit o eh, záležitostech, které se týkají služeb pozemního odbavování a tak dále. Pane kolego, máte slovo několik minut. Pokusím se velice rychle. Pane předsedo, děkuji za tuto příležitost představit tento letišní balíček. Budu velice stručný zůstanu až do konce našeho eh, dnešního setkání. Doufám, že budete moci položit i dotazy. Doufám, že budu reagovat i na některé obavy v tomto úvodním slove, slově, které již zazněly, nebudu hovořit o základních bodech tohoto balíčku, čili velice eh, stručně. Proč zde je tento balíček? Pro to, že máme zásadní politické eh, mm, důvody, letiště jsou velice důležitá. Je to zdroj pracovních míst, zdroj růstu, dále jsou to v podstatě naše dveře do světa a zároveň představují obrovský eh, podíl na trhu, jednu třetinu světového obchodu. Dále jsou zde problémy, pokud jde o kapacitu našich letišť, když se podíváme na rok 2010, jedno z našich letišť bylo v 25 největší světových, to, že máme tři v té, v té v celkové světové stovce, to znamená, že ostatní nás doběhly. Ale eh, do roku 2030 pravděpodobně se dostaneme pouze na úroveň tří těchto letišť, právě proto je velice důležité, aby jsme vzali v potaz eh, i efektivitu eh, legislativy Single European Sky. Dále je to kvalita a konkurenceschopnost. To jsou další výzvy. Musíme reagovat na kvalitu služeb. Vy v parlamentu o tom hovoříte každý den. Stížnosti z uživatel, od strany uživatelské, cestující a tak dále. Musíme udělat více a proto navrhujeme regulační aktualizovaný rámec pro letiště. Čili toto jsou politické důvody. Ovšem je zde i určitá záležitost spojená s procesy. My jsme předložili tento balíček, pane předsedo, na základě vašich návrhů. Byla to zpráva z roku 2007 pana Jensna, pokud jde o služby pozemního odbavování. Viděli jsme, že jsou zde nedostatky v kapacitách, potřebovali jsme více letů, potřebovali jsme konkrétní kroky uplatněné na evropské úrovni, pokud jde o pozemní odbavování. Tato zpráva Um, požadovala novou analýzu dopadu stávající směrnice, byl potřeb, byla potřeba určitých hlavních směrů, pokud jde o interpretaci celé záležitosti a zároveň um, se zabývat otázkami ochrany pracujících tohoto sektoru a tak dále. To znamená, e, není to náhodou, že s tím přicházíme. Pokud jde o přidělování letišních časů, my jsme navrhli to e, pravidlo use it or lose it, jeho pozdržení vzhledem k stávající krizi. Vy jste nás nutili k tomu, abychom, a myslím, že že máte pravdu, abychom udělali analýzu dopadu. Například tržní elementy bychom mohli otestovat, musíme se podívat na to, jak eh, vylepšit kapacity, které jsou nedostačující na letištích. Čili my jsme reagovali na váš návrh a doufám, že náš návrh eh, dostane vašim očekáváním. Pokud jde o přidělování letišních časů, v současné době se to nevyužívá nejefektivnějším způsobem, proto chceme podporovat mobilitu eh, v této, možnost, v této oblasti chceme podporovat konkurenci spolupráci mezi jednotlivými společnostmi, co poskytne eh, výhody pro cestující a zároveň i musíme zlepšit školení a nejlepší využít eh, určité obchodování mezi těmito letišními časy. Musíme vědět přesně, kdo je majitelem kterého slotu na kterém letišti. Další aspekt potvrzuje eh, nezávislost koordinátora těchto slotů těchto, při přidělování letišních časů. A poslední záležitost, která provokovala hodně diskuzí ve Evropském parlamentu. Use it or lose it pravidlo. My jsme hovořili o tom poměru 85 na 15, navrhujeme teda změnu tohoto charakteru. Samozřejmě, pane předsedo, budeme-li mít čas, prodiskutuji s vámi všechny záležitosti podrobně. Ovšem, rád bych, abyste byli velice opatrní, protože jde k obrovskému lobbingu z této strany. Prosím, buďte opatrní. Je samozřejmě, že asociace v tomto ohledu se budou snažit na to reagovat. Já bych udělal na jejich místě stejnou věc, ovšem pravidla musí být efektivní, férová a to pro celé odvětví. Pokud jde o odbavování, pozemní odbavování na letišti, musíme zlepšit výkonnost v oblasti efektivity, v oblasti kvality služeb. Pokud jde o letišní časy, tam hledáme spíše evoluční přístup, ne revoluční. Eh, u některých letišť bychom měli zvýšit tyto možnosti alespoň ze dvou na tři odbavovací společnosti na letištích. My si myslíme, že by to nemělo vést k nějaké nekalé eh, konkurenci. Zároveň eh, si myslíme, že návrhy v tomto ohledu by prostě měly zaručit lepší konkurenci na trhu. My samozřejmě chceme ale podporovat i kvalitu kritérií, v reakci na vaše požadavky, tak aby byly dodrženy standardy a normy. Klíčové je objasnit, co mohou udělat členské státy, co jim umožňují naše pravidla, aby zlepšili podmínky pracujících eh, v rámci odbavovacích služeb. Členské státy by mm, v případě, že tam jsou omezené, omezené podmínky, omezený přístup, tak by mě, mohli jednat na základě svých vlastních podmínek, národních podmínek a měli by zlepšit i um, školení, vyškolování pracovníků v této oblasti. Já si myslím, že náš návrh je vyrovnaný. Pokud jde o hlučnost, myslím si, že ten návrh je dostatečně vyrovnaný. My se snažíme, eh, abychom zachovali pravidla eh, eh, Mezinárodní agentury ICAO a zároveň z evropského kontextu je to pro nás zásadní. Samozřejmě, že chceme chránit naše občany proti um, hlučnosti z letiš, především u občanů, kteří žijí v blízkosti letiš, ale zároveň místně rozhodnutí uh, která by mohla mít obrovský dopad na celou síť, prostě musí být brána velice opatrně. Chceme zajistit, aby procedury pro místní rozhodnutí byla vždy respektována. Jeden základní aspekt našeho návrhu, který možná bude mizinterpretován, my samozřejmě respektujeme místní rozhodovací procesy. Evropská komise nechce v žádném případě eh, ovlivňovat tato rozhodnutí, pokud jde o podstatu návrhu v oblasti omezování hlučnosti. Jediné, co navrhujeme, Eh, je transparentnost těchto eh, procedur pro omezování hluku. Chceme, aby komise mohla dohlížet na základě, eh, na tuto záležitost, ale jenom na základě, základě pravidel. Nebude to mít žádný dopad na obsah těchto rozhodnutí na místní úrovni. Jsme si mm, jistí, že to bude respektovat subsidiaritu. Na základě usnesení ohledně vztahu mezi EU a USA eh, jsme, eh, nám, jsme měli možnost tlačit Američany k většímu otevření, otevření trhu, především pokud jde o kontrolu a vlastnictví nebo převzetí, odpovědnosti v této oblasti. Velice stručně, pane předsedo. Tento balíček se snaží zkvalitnit letiště, mít lepší dopravu v této oblasti. Rada udělala veliký pokrok. Za méně než tři měsíce jsme dosáhli společného stanoviska, pokud jde o eh, přístup eh, trhu, ochranu pracujících a pozemní odbavování. Práce pokračuje v oblasti Eh, přidělování letišních časů i hlučnosti, to bude pokračovat i za kyperského předsednictví. A my vítáme toto slyšení jakožto důležitý signál ze strany Evropského parlamentu pohnout věci správným směrem. Děkuji za čas a děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Baldwine. Pan Boldvin eh, pouze odejde od tohoto stolu, ale neopustí místnost. Eh, je to prostě proto, že ten stůl není dostatečně velký pro počet panelistů. Pan Baldwin eh, eh, zasedne eh, spolu s dalšími zástupci komise. A nyní tedy naši zpravodajové, tedy my si spolu s nimi vyslechneme experty a potom tedy naši zpravodajové, <clears throat> pan Leifried, pan Ugias a pan Zasada, že by si potom nakonec vzali slovo a zhrnuli nám to. Takže teď eh, prvním řečníkem bude Simon Smith eh, ze eh, společnosti Davis Gleave, který je autorem posouzení dopadů revize nařízení 495-93 skutečně málo kdy to zpráva vyvolala takovou debatu a nyní máte pět minut, pane Smysl, abyste vysvětlil, co se vlastně děje. Děkuji vám. Takže nejdříve uvedu kontext. Už bylo řečeno, že e, řada evropských letišť je už plná, přičemž provoz roste rychlostí 2,4 e, ročně a mnoha letiště už nemají kam se rozšiřovat. To znamená, že e, čím dál tím větší počet letišť v Evropě začíná být přeplněných. Je to situace e, podobná už jako na Heathrow a to znamená, že alokace slotu e, už moc nepomáhá. Ono sice to nemůže vyřešit celý problém, tedy úprava alokace slotu, ale může aspoň trošku pomoci. Tady je pár grafů, které ukazují poptávku a nabídku eh, solotu. Tady máme Vídeň a Heathrow. Čili eh, v příštích letech se ta rovnováha bude posouvat spíše k Heathrow, přičemž eh, ta, ten počet alokovaných slotů bude skutečně rovný kapacitě. Současný systém alokace slotů je mm, výrazně nebo téměř ryze eh, administrativní. Eh, letecké společnosti mají historická práva na své staré sloty a to znamená, že aby o ně přišli, na to je velice málo eh, kritérií, velice málo možností. Eh, to znamená, že eh, není tak jednoduché, pokud máte nové aerolinky, jako je Ryanair nebo EasyJet, eh, tak se těžko tedy uchycují, zejména na těch nejvytíženějších letištích, jako je Heathrow nebo Frankfurt. Letové letecké společnosti mají své sloty už 20-30 let ale to neznamená, že by tyto sloty využívali nejefektivnějším způsobem. V principu je to tak, že ty eh, sloty eh, tady platí určitý tržní princip, to znamená, že se platí tedy eh, různé ceny, čili dražší jsou sloty tedy na ty, které tedy fungují po celý rok a tak dále. Nebo třeba ve Frankfurtu se dává přednost eh, dálkovým letům. Eh, další eh, trh je možný vytvořit v obcích a ve slotech, tedy v jejich obchodování s nimi. Ovšem není to úplně nejpraktičtější. Nicméně pak tady máme Máme tady tedy sekundární obchodování, ovšem tedy eh, to je třeba možné v Londýně, ale není to možné úplně všude. Eh, to druhotné obchodování pomáhá těm nejvytíženějším letištím a dlouhodobě eh, to může tedy pomoci více s tím, jak bude narůstat vyčerpanost kapacity. Podle naší analýzy se ukazuje, že zavedení sekundárního obchodování eh, skutečně eh, vedlo k velkým přínosům eh, ve Velké Británii. Další návrhy jsou, takže alokace slotu bude čím dál tím důležitější, takže my navrhujeme opatření na to, aby se tedy eh, eh, zlepšila eh, tedy ta, ta operovatelnost. To znamená, aby ti operátoři byli jaksi nezávislejší a transparentnější. Dále je možné provádět menší změny, které by vedly k určitému vyrovnání zatížení letiště. Třeba, aby se tedy určité tedy eh, jako opožděné předávání těchto slotů, aby se eh, nějakým způsobem eh, nebo vrácení slosů, aby se postihovalo. Hmm. Čili to by bylo možné zejména tam, kde ta kapacita je nad 80% vytížená. To by tedy mohlo také pomoci let, eh, letovým společnostem, které de facto se potřebují na trhu uchytit eh, i v této situaci. Takže to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám, Simone. Nyní pan Morgan Fox, který je eh, ředitel pro politiku v organizaci Airports Council International. Pět minut pro vás, pane Foxy. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval vašemu výboru za pozvání na toto zasedání. Nejdříve několik eh, slov o nás. My jsme asociace 405 605 letiš v 46 eh, zemích a združujeme 155 mezinárodních eh, organizací. My se zabýváme otázkou budoucní kapacity a kvality v Evropě a tedy u letišť. My musíme říci, že e, ten kapacitní crunch e, je v dokumentu komise analyzovaný velice dobře, jak už to vlastně řekl pan Baldwin. Jak vidíte na tomto slajdu, evropský provoz by se do roku 2030 měl celkem zhruba zdvojná soby, to znamená, že budeme mít alespoň 19 eh, letiš v Evropě, které budou tak přetížené jako londýnské Heathrow. Nejsme tedy moc dobří, nevedeme si moc dobře v rozdělování kapacity v čase. Tr, eh, trvalo nám zhruba 15 let, než jsme ve Frankfurtu vybudovali novou runway Eh, podobně v Heathrow tam teprve probíhají debaty, čili my skutečně budeme muset se zlepšit eh, ve včasném budování letišních kapacit. A samozřejmě, že tady zasahujeme do zodpovědnosti členských zemí, ale samozřejmě budeme muset také lépe využívat stající kapacity a to právě navrhuje komise. My se tady nemyslíme, že by návrh komise byl nějakým velkým zlepšením, jsou to spíše drobná zlepšení oproti současné e, situaci. Čili tady se hovoří o konfiskaci slotu a také o e, e, jejich e, dávání do dražby. Hovoří se o zavádění tržních podmínek a to znamená, že také se posiluje role síťového manažera. My se domníváme, že řada návrhů komise v každém případě povede k lepšímu využívání kapacity, eh, například tedy eh, legalizace sekundárního obchodování, to by pomohlo, Eh, abychom tedy měli eh, pro nové, eh, nově vstupující společnosti na trh méně tuhá pravidla. Chceme, aby přes alokaci slotu byla větší transparentnost. Dále, pokud se využití, míra využití využije z 80 na 20 na 85 na 15, tak to už bude tedy lepší. Čili eh, Eh, také můžeme třeba eh, lépe předvídat eh, rozmary počasí a tak podobně. Dále musíme rozšířit sérii slotů a slotový rezervační systém je třeba také zlepšit. Ty série slotů by se měly zvýšit na 15 v létě a na 10 v zimě, ale aby byla zajištěna flexibilita pro Eh, společnosti letové, tak minimálně pět slotů by tam mělo být. Tak si myslíme, že eh, místně je možná tento standard upravit eh, silou koordinačního výboru a to by zajistilo dostatečnou flexibilitu a pomohlo by to také lépe využívat stávající kapacitu. A nyní konkrétně, když se podíváme na dopady nebo některé dopady návrhu komise, máme tady několik příkladů uvedených. Například, pokud zvýšíme eh, těch, tu vytíženost 80% na 85% v Gatwicku, což je skutečně eh, velmi eh, vytížené letiště s jedinou runwayi, tak to jsme měli mno, tak bychom mohli skutečně přidat 360 dalších slotů v těch nejvytíženějších dobách v létě. A potom by bylo možné také v roce 2012 v létě vrátit eh, určitý počet slotů pro realokaci. A podobně, pokud eh, bude eh, série slotů zvýšena z 5 na 15 týdnů, tak to opět umožní 371 dalších letů, letů navíc v Gatviku během letní sezony. Dopad rezervace slotů. Eh, my tady máme příklad Düsseldorfy. Eh, my jsme v roce 2002 měli eh, nové, nový systém, dva v létě, tedy dvě v zimě a podařilo se takto o 10% snížit počet nevyužitých slotů, tedy objednaných, blokovaných a nevyužitých. Takže my si skutečně myslíme, že ten balíček je dobrý že umožní vyrovnat zájmy mezi aerolinkami a letišti. Děkuji vám, pane Foxy. No a teď si opět budete muset přesednout tak, aby pan Kán se dostal k jedinému disponibilnímu laptopu Evropského parlamentu. So the next speaker is... Takže naším řečníkem je pan Atar Hussein Khan z Asociace evropských eh, aerolinek. Eh, máte pět minut, pane Khan. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o několik těch eh, eh, základních postřehů AEA, e naší asociace. AEA e reprezentuje 34 aerolinek v Evropě, zhruba 11 tisíc letů denně a dále máme i eh, regionální, přesregionální a interkontinentální lety. To znamená, že se, s těmi omezeními ze strany slotů se setkáváme každý den. Eh, titul tohoto semináře je Jak zvýšit eh, kapacitu letadel. Tak já bych chtěl říci, že eh, nařízení o přidělování slotu současné nebo nové to kapacitu nezvýší. Kapacitu je možno zvýšit pouze novou infrastrukturou. Tady ukazujeme dvě hlavní města leteckého provozu v Evropě, Londýn a Frankfurt, plus eh, a tady je porovnáváme tedy eh, s Pekingem a eh, s Dubají a asi nás překvapí, že třeba v Dubaji tam se do roku 2020 počet, obyvat, počet pasažérů zvýší se 60 milionů na 260 milionů. Čili zvyšování kapacity letišť, to znamená vybudovat více infrastruktury, rozšiřovat letiště, to určitě, eh, jak si ta eh, nová alokace slotu nepomůže. Tak já teď trošku přeskočím a teď eh, alokace slotů, tak jak to známe dnes, je celosvětový systém. Když letíme z letiště A na B, tak potřebujete slotový pár Eh, na výchozím letiště i na destinaci. A současná pravidla prostě musí být stejná na obou koncích letu. Nemá smysl, aby to bylo prostě jiné tam a jiné onde. Otázka je, zda Evropa eh, se bude snažit tedy opět o svoji vlastní cestu. Já bych tedy byl proto, aby eh, se to nedělalo, pač to není moc dobrý nápad. Eh, větší transparentnost, eh, tak my opakovaně říkáme, že více transparentnosti podle nás je nezbytná při regulaci slotů a nás eh, velice tedy pozbuzuje to, že Evropa se toho ujala, jak pokud se týče koordinátora, a stejně tak transparentnosti a stejně tak vyjasnění situace v sekundárním obchodování. A také jsme říkali, že v případě zneužívání systému je třeba mm, penalizovat. Eh, využívat, anebo o to přijdeš. Tak toto je eh, pravidlo 80-20. My tady máme eh, desetitýdenní slot a tady to vidíme v současném systému. Aerolinka může z těch deseti zrušit dva týdny, což znamená, že neporuší pravidla. Eh, kdybychom to měli 80-15, eh, pak by to znamenalo, že mohou zrušit pouze jeden týden, takže 85-15 de facto znamená 90-10, to znamená, že eh, aerolinky nemohou rušit lety kvůli nějakým problémům, údržbě a já nevím co dál. A to je skutečně dosti velký tlak na to, aby si aerolinky pohlídali využití svých slotů. To je velká pobídka, aby eh, skutečně eh, fungovaly eh, jenom proto, aby tedy aby si zajistili udržení těch slotů. To tedy z hlediska ekonomického i ekologického není úplně dobré Eh, z hlediska letiště je to samozřejmě efektivní, poněvadž se tím zvyšuje kapacity, eh, zvyšuje tedy využití kapacity, ovšem eh, nemá z toho aerolinka stejný, stejnou, stejný užitek. Tak pokud se týče rozšíření série slotu, my se na to díváme trošku jinak. Ta definice série slotu podle nás eh, nepomůže kapacitě. Eh, nahoře na grafu vidíme současný systém, tady jsou tři aerolinky, které se vejdou pěkně do 21 týdnů a kapacita je maximalizována. V druhém grafu to je, máme ty dvě velké červené bariéry a Eh, eh, vidíme, tady máme desetitýdenní sloty, což, je, což by byla povinnost, tak to by skutečně eh, nemuselo vždy tak být, ale vidíme, že už třeba tady z těch 21 týdnů 11, jeden týden je prázdný a když se podíváme na třetí graf, když by fungovaly někde uprostřed v těch 21 týdnů, tak de facto na začátku a na konci série tam v podstatě nemůže nikdo další lítat. Tam se prostě nevejdou. A to tež eh, se dá říci, pokud se týče té, eh, eh, té letní série 31 týdnů, je úplně stejná. Čili tady hovoříme o 15 týdny a tak dále. Vidíte to sami. Poplatek za rezervaci slotu takže kromě toho principu, že aerolinky mají poplatky za letiště, to znamená už platí za infrastrukturu a de facto zaplatí už předem, je taková předplacená služba, tak je tady otázka eh, rezervačního poplatku, eh, tedy eh, poplatku za zrušení. Tady už jsou jakési sankce. Otázka by byla, kolik by to všechno stálo a kdo by to všechno zúřadoval. A další otázka, je, jde to proti pravidlu 80-20, která, které umožňuje 20 kancelací. A i kdybychom to zvýšili na 85 nebo na 90, tak eh, pořád ten, ta třetí odrážka tady by byla platná. A ještě poslední slide, než skončím. Síťová letiště, což také je zaváděno v tomto návrhu. My si myslíme, že to je naprosto chybná koncepce. Single European Sky, tak dneska existuje, má eh, Eurocontrol, který je síťovým manažerem a máme proces, eh, kterým se dokáže předvídat, eh, dokáže předvídat eh, toky v síti. Nepotřebujeme tedy další úroveň řízení a taky si myslíme, že slotová alokace nikdy nepomáhala řízení síti. To je prostě plánovací, plánovací nástroj na měsíce, ne na dny. No a samozřejmě všecko něco stojí a pokud bychom slot alo- slotovou alokaci rozšířili na všechna letiště v letadle v Evropě, bylo by to strašně drahé. Ano, děkuji vám, děkuji vám, pane Káne. Dalším řečníkem je pan Richard Matthews, eh, který vede u EasyJetu sloty a letové řády. Okay, okay, Mr. Matthews, floor is yours for five minutes. Takže máte slovo na pět minut, pane Matthews. Mikrofon prosíme. Dobré odpoledne a děkuji vám, pane předsedo tak já zde zastupuji EasyJet a jsme velice rádi, že nám jako aerolince byla dána možnost, abychom zde také přednesli svoje stanovisko. Já si myslím, že eh, se asi hodí, abych řekl, že my jakožto operátor jsme aerolinkou, která měla velký prospěch z regulace slotů protože my si myslíme, že jsme právě tou aerolinkou, eh, která měla vzniknout jako produkt této nové alokace slotu. Takže my skutečně jsme čtvrtá největší aerolinka v Evropě, víc než 55 milionů eh, lidí jsme přepravili v posledních 12 měsících a eh, my se na to díváme pozitivně, protože my jsme sice máme základnu ve Velké Británii, ale nejsme tak zaměřeni na Velkou Británii, eh, třeba na Heathrow nebo Gatwick, ne, 60%, víc než 60% našich eh, eh, cestujících začíná, nastupuje na let mimo Británii, takže nás zajímají taky velká letiště v Itálii, Španělsku, Německu a dále ve světě. A my de facto Eh, naletáváme téměř všechna letiště. Heathrow a Frankfurt eh, jsou jediná dvě letiště, kam nelétáme v současné době, ale jinak jsme přítomni opravdu všude. A to eh, je skutečně, ano, podařilo se nám proniknout na tento přelidněný tak, ano, také naš CEO je Karen McCall, která je také v eh, poraden, skupině poradců eh, komisaře pro eh, dopravu. Pro nás je velice důležité, abychom toto nové nařízení brali velice vážně a prostě abychom si zajistili, že bude využita k našemu prospěchu. My totiž letáme na letiště, která nejsou přeplněná, ale většinou jsme právě na těch plnějších, takže my skutečně si slibujeme letos od tohoto nového nařízení. Mnoho prvků tohoto navrhovaného dokumentu podporujeme my hm, máme trošku jiné názory hm, tady proti předřečníkům. My tady jsme pro sekundární obchodování se sloty eh, z těch důvodů, že to eh, pomůže přístupu na trh. Skutečně některá letiště v Evropě jsou naprosto přeplněná a možná je to hm, do jisté míry kvůli environmentálním kvótám, Eh, takže kdyby tady fungovalo sekundární obchodování, tak třeba Parasole nebo eh, Milano a další, eh, to by nám pomohlo v přístupu na tato letiště. A samozřejmě my jsme pro zvýšení prahových hodnot pro nové hráče. Před deseti lety my jsme třeba neměli vůbec žádný přístup na mnoha letiště a my třeba dneska jsme největším eh, letovým dopravcem Gatwicku. My se ovšem také Eh, snažíme uchytit také jinde, abychom konkurovali velkým hráčům v Evropě. Na mnohých letištích, ačkoliv jsme mm, možná dvojkou co do objemu dopravy, tak máme slotu pouze nějaký 5, 6, 7 což skutečně eh, je minimál. Eh, prostě neumožňuje nám to být efektivní konkurencí. Takže my v podstatě my chceme, aby ten práh pro nové hráče byl zvýšen aspoň na 10%, možná i víc. A já myslím, že těch 10%, eh, tak ono, eh, to je skutečně propočítáno, to není vytaženo z rukávu, je to tedy odvozeno od skutečných provozních podmínek. Já si myslím, že tedy těch 10%, že to eh, je rozumně stanovené a opravdu je to poctivě spočítané ještě, abych se vrátil, ještě tady mám jeden bod. My podporujeme transparentnost ve slotech a pracujeme s většinou slotových koordinátorů a ne vždy se nám eh, daří, eh, nebo ne vždy eh, je tam aplikace tohoto nařízení stejná, protože je tam pořád ještě dost velký prostor pro interpretaci. Možná bychom eh, mohli říci, že ne všichni slotoví koordinátoři používají stejný systém. A prostě, kdybychom měli modernější systém, tak eh, by i koordinátoři slotu mohli optimalizovat lépe využití svých slotů, než jak je tomu dnes. Čili větší transparentnost určitě eh, by tomu prospěla. Pokud se týče našich obav, tak eh, skutečně nám jde pouze o minimální sérii. Eh, samozřejmě to místo 80-20, toto změní na 85-15 a to o tom jste eh, bylo řečeno, nemůžete mít 8,5 slotům z 10, můžete mít 9. Čili skutečně, když máte minimální sérii 20, 20 týdenní, tak je to skutečně 85. A když máme tedy 15 týdnů, tak těch 85% nebude fungovat v 15 týdenním sérii. Musíme mít 20%, tak by to dávalo smysl. My tedy říkáme, že nepodporujeme zrůst 80 na 85, poněvadž Eh, de facto to je, to je někde uprostřed a eh, v podstatě to reálně ničemu neodpovídá. Dále eh, jsou to ty slotové série. To je pro nás velice důležité. Sloty se přidělují sezóně. My máme v podstatě 30 týdenní letní sezónu, 22, 22 týdenní zimní sezónu a sloty jsou tedy buď v zimě nebo v létě přiděleny. Realita je taková, že jestliže někdo bude chtít létat, řekněme, eh, září, říjen a listopad, tak eh, září a říjen je jedna sezóna a listopad je druhá sezóna, čili to nedává přísmyslu. Takže by bylo ideální, kdybychom měli změnu, která by eh, jinak nadefinovala sezóny. Kdybychom měli konec března až konec října a potom ten zbytek by byla zima. Klíčové pro nás je to, že my máme mnoho tras, eh, kde bychom rádi eh, pracovali nebo lítali 10 měsíců v létě, to znamená eh, prosinec až do konce června, ale v červenci a v srpnu bychom chtěli létat jinak, protože třeba tady v Bruselu hodně firem má v červenci a v srpnu celozávodní prázdniny, takže celkem nemá smysl lítat stejně jako mimo prázdniny. Takže klíčové pro nás je to, že ta 15-týdenní série nepomůže aerolince, neumožní aerolince, aby potom létala v září a v říjnu jinak než jak v červenci a v srpnu. Protože mnoho se mění, jsou to, jsou to už méně biznis a jsou to spíše turistické lety. Pro nás tedy klíčové je to, že 10 týdnů je dobře, 15, 15 týdnů eh, to eh, ne, eh, nepomáhá, protože zejména září a říjem to je pouze 8 týdnů. Že? Takže děkuji vám. Tak, opět ještě změna židlí bychom potřebovali klavíristu, aby nám vyplnil mezery. A teď Stefano Baronci ze Asociace italských letišť. Pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem asociace třetí, 36 italských operátorů letišť. Máme 39 letišť v Itálii a já děkuji za možnost promluvit v této debatě. Tak první, co bych vám všem chtěl říci, je velice jednoduché. Potřebujeme, aby ten balíček eh, byl udržený pohromadě, včetně všech předpisů, nařízení, sdělení. Čili my eh, silně podporujeme cíl modernizace dopravy koordinovaným balíčkem legislativy. Eh, co si my jako Itálie slibujeme o toto balíčku? Eh, je tady vlastně jeden nadřazený cíl a to je kvalitnější služby pro cestující. To eh, sdělení nám musí dát jaksi licenci, abychom mohli růst. A je třeba říci, že potřebujeme, aby byly jakési minimální standardy, zejména pro pozemní odbavení, No a potřebujeme tady vyváženější systém. Takže nejdříve k těm slotům. Všichni jste byli zapojeni do práce na balíčku společného evropského nebe, toho druhého balíčku. A vzpomínáte si, že tento balíček se soustředoval na řízení letového provozu. Možná, že eh, ne všichni víte, že čtvrtým pilířem tohoto balíčku je pozemní odbavení. A to znamená, to je role operátorů letišť, provozovatelů letišť. Samozřejmě my eh, hovoříme o definici, která se objevuje ve dvou legislativách. Jedna je návrh o pozemní odbavení a druhý věc je, jsou prováděcí předpisy síťového manažera. A to vlastně znamená, že provozovatel letiště je pozemním ko- koordinátorem. A jak chceme tento koncept eh, artikulovat? Já si myslím, že v této debatě máme své místo. Důvod, proč eh, tady není eh, o provozovatele letiště eh, hovořeno jako o pozemní operátorech. To má své historické kořeny, ale já tady nechci kritizovat dosavadní legislativu. Zatím to funguje jakž takž dobře a my bychom neměli tedy eh, podceňovat zásadní roli aerolinek. Eh, nám jde o to, aby eh, ten provozovatel letiště měl jasně vydefinovanou roli, včetně tedy alokace slotu. A to je druhý signál, který chci vyslat. A sice, že potřebujeme najít tu správnou rovnováhu mezi přístupem z hora dolů a ze spoda nahoru musíme tady eh, uznat roli poradní roli provozovatele letiště, manažera letiště. A to eh, musí vplývat do rozhodování na úrovni eh, místní, na členských semi. V návrhu komise jsou navrhována určitá zlepšení, třeba pokud se týče stanovení a definice parametrů které by se měly stanovat na místní úrovni. Kategorizace sítě letišť to by také spíše zkomplikovala situaci z našeho pohledu a abychom tedy našli správnou, správné složení koordinačního výboru, to je taky určitě výzva. Ale eh, samozřejmě, že eh, letiště Evropská komise by tam měly mít spíše pozorovatelskou roli je třeba zajistit flexibilní aplikaci eh, místních úprav a to by mělo zůstat. Důležité je také to, abychom zajistili flexibilitu systému, transparentnost a nediskriminační přístup. Eh, tady se eh, na operátory uvalují sankce za vracení slotu, pozdní vracení slotu a tak dále. Eh, politika to není operativa. Eh, politika tedy eh, nepracuje přímo v té oblasti. To znamená, že měla, tedy politika by se měla trošičku držet zpátky a mnoho více rozhodování by se mělo odehrávat jaksi v terénu v místě. Já bych samozřejmě mohl hovořit také o milánském letišti. To Eh, Milan Lineaté, o tom se hovoří jako naprosto přetíženém letišti, ale eh, je to administrativní rozhodnutí, na to nezapomínejte. Mělo to jednoduchý důvod a sice ten region eh, má kromě Lináte ještě Malpensu a Bergamo, tyto tři, tato tři letiště. Malpensa tu sponzoroval tedy ten projekt, za kterým stály instituce a parlament a Eh, existuje tam spousta kapacity, eh, která v Malpense je. Eh, my jsme tady měli velice zajímavý rozhodnutí Úřadu pro dohled na hospodářskou soutěž a sice měla být stejná rovná nahraditelnost mezi Alpensou a Milátem a e, vstupuje do také Řím. A je to velice důležité, poněvadž toto je e, otázka tedy e, servisu přímo od dveří ke dveřím spíše než letiště letiště. Když se podíváte, jaké služby, které letiště poskytuje, tak na to přijdete. Ale já bych měl jednu provokativní větičku Veřejné prostředky jsou dneska zácná věc. Nicméně v Itálii byly letišní poplatky zmraženy už před deseti lety. My pouze opravujeme o inflaci. Čili přičemž eh, je třeba investovat každý deset let zhruba 50 milionů a to nám obírá na konkurenceschopnosti. E, pro mě z toho jasně vyplývá, že v tomto scénáři je třeba hledat nové způsoby financování infrastruktury, aniž bychom to všechno dali e, na bedra cestující. Já skutečně vás vážně vyzývám, abyste jako parlament e, zvážili návrh, že by výsledky obchodování by měly být alespoň z části věnovány na rozšiřování infrastruktury letišť, zejména těch přetížených. To určitě pomůže cestujícím a určitě se nebude muset zvyšovat tolik poplatky za používání letiště také nebudeme tolik závislí na eh, soukromých eh, penězích a nebudeme také eh, tak závislí administrativně na záležitostech. Děkuji vám. Ano, je to velice složité, abychom dodrželi čas, takže prosím všechny, aby se drželi své doby. No, pane Ugiasi, chcete se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo? Jestli chcete, tak se úvodem k tomu můžete vyjádřit. Eh, eh, je tady na to pět minut, ale pokud budete chtít, tak můžete až závěrem. Je to zcela na vás. Dobře. Vyjádřím se na rovnou. Tato eh, diskuze je zajímavá, čas, který máme k dispozici, je ovšem velmi krátký a je obtížné eh, si vyslechnout eh, všechny nutné informace. Už jsme ovšem eh, uspořádali společně s kolegyní Gesine Meissner jiné slyšení a účastnil se také pan Simpson a většina zúčastněných měla více času, bylo více času na jednotlivé projevy. Dobře, měli jsme setkání se stínovými zpravodaji, abychom eh, shodnuli dosavadní výsledky. A myslím si, že po té první eh, zjišťovací fázi už z toho můžeme vyvodit určité závěry. Do určité míry se už tady začínají objevovat eh, určité názory. Eh, je tady potřeba mít transparentnost a je třeba, aby koordinátoři byli nezávislí. To je také důležitý faktor, který mm, zazněl i v dnešní diskuzi. To je něco, na čem se tady také eh, většina shodne sekundární eh, trh pro sloty v souvislosti s optimalizací času. Ano, eh, to má také přispět k lepší mobilitě. Musí to být považováno za pozitivní a to stejné platí i pro nezávislost koordinátorů. Velmi často ovšem dochází k tomu, že je tady určitý eh, podřízený vztah vůči ostatním zájmům a koordinátoři nejsou ve stejné situaci jako letecké společnosti a leteční provozovatele. A kdyby se to změnilo, tak by to bez pochyby tomu systému prospělo. Potom uh, jsou tady další možnosti optimalizace, um, vylepšení situace letišť. Takže eh, mohla by se navýšit minimální délka eh, série 5 eh, a, nebo 10, 5, 10 5 z 5 na 10 v zimě a na 15 v létě. Vyslechli jsme si tady ovšem eh, různá stanoviska. Eh, samozřejmě historicky viděno jsou tady různé zájmy, kterým z části už nelze vyhovět. A Národní společnosti v minulosti měly monopol na, na aerolinky, na letecký prostor a vyměňovali to s leteckým eh, nebo tedy s nároky jiných zemí, ale eh, dnes už eh, ty aktéři nejsou veřejní, ale soukromí a je možnost do toho také vnést větší hospodářskou soutěž. Už se tady eh, říkalo několikrát, že je potřeba ty věci eh, sladit. Eh, tady už není úplně jasné, komu sloty tady patří. Je to věc jednotlivého státu, nějakého regionu nebo letec, letiště, nebo má o tom rozhodovat Evropská unie to je zkrátka eh, určitá nejasnost, kterou je potřeba jednou pro vždy vyřešit. Musíme se podívat na právní stránku této věci, musíme si eh, říci, jaká je povaha, právní povaha těchto slotů. Není možné to eh, tedy bez toho vyřešit. A tím už se dostávám k závěru, pane předsedo. Oč tedy usilovat? Bylo řečeno, že do roku 2030 se objem dopravy zdvojnásobí a pokud chceme využít tuto příležitost, je to samozřejmě příležitost, která může vést k ekonomickému růstu, mohou vzniknout pracovní místa. A e, protože se tady plánuje, že vznikne 60 tisíc nových pracovních míst a samozřejmě v době ekonomické krize je něco takového velice pozitivní pro všechny. Ovšem musí to probíhat velmi vyváženě. Pokud eh, nevyřešíme eh, ty problémy, tak eh, to za nás vyřeší jiní, vyřeší se to jinak a budeme tady být ještě prohloubenou recesi. A my to musíme zvládnout, protože pokud to nezvládneme my, tak nám ty podmínky nebo ta situace bude ovlivňována jinými. Například jsou tady požadavky na ochranu životního prostředí, jsou tady různá rozhodnutí eh, místních soudů, například pokud jde o Frankfurt, tam bylo rozhodnutí, které mělo velký dopad na fungování letiště, protože omezili noční lety a to je něco, co ovlivňuje tento systém. Eh, takže je tady národní judikatura eh, a ta má vliv a dále bych chtěl připomenout ještě eh, jedn, jinou eh, záležitost, to kodex eh, pro letecké lety, například v Itálii, tam je zakotveno určité právo na pomoci, na pomoc, například se to týkalo přístavu a ti, kteří měli koncesi, tak měli možnost si tu koncesi prodloužit, ale národní soudy ovšem si prostě vynutili, aby něco takového bylo eh, zrušeno. Takže my musíme opravdu jednat, protože jinak ty podmínky budou určovat jiné strany. Evropský parlament a evropské instituce eh, a tady musíme samozřejmě ovlivňovat komisi, protože je příliš mnoho aktů v přenesené pravomoci a bude potřeba tedy, aby to bylo řešeno vyváženě. Děkuji. Teď eh, jsou tady čtyři, ne, pardon, pět eh, dalších tazatelů, mimo jiné paní eh, Meissner, Foster, Lichtenberger a pan Kok. Každý bude mít pouze jednu minutu a myslím to opravdu vážně. Pan Fidanza. Děkuji, pane předsedo. Já se budu opravdu držet vašeho pokynu a budu se snažit být opravdu stručný a možná, že budeme mít možnost ještě se k tomu vyjádřit později. Mám otázku na naše účastníky, na naše panelisty. Potom, pokud je o ty série slotů, eh, chtěl bych eh, svou otázku zaměřit především na pana Kána. Z vašeho vystoupení jsme pochopili, jaké máte operační eh, problémy pro provozovatele v novém systému přidělování slotů. A já bych chtěl zdůraznit, že jsou tady určité možné problémy pro nové eh, hráče, kteří by si přáli získávat sloty, protože eh, historicky tady už působí někteří aktéři a je možné, že jejich existence by zabránila přidělení eh, slotů pro nové aktéry. A to je problém pro ty nové společnosti, které by eventuálně se o sloty ucházely. Pan uh, eh, Folks sankce a uh, rezervační náklady nebo náklady na rezervaci slotu. Uh, uh, nad těmi sankcemi bychom se měli lépe uh, zamyslet a neměli bychom si komplikovat zbytečně život. Například bychom mohli tyto sankce, které budou definovat členské státy, uh, uplatňovat eh, tak, aby opravdu eh, to sloužilo vylepšení infrastruktur na letištích. Provokace, eh, nebo to, co tady říkal pan Baronče, pokud jde o ten sekundární trh, to je velice zajímavé. Pokud všichni budeme souhlasit s tím, že jedinou, jediným řešením pro zvýšení kapacity není vylepšit koordinaci slotů, tak tam je potřeba o tom opravdu diskutovat. Děkuji, pan Sasoli, jedna minuta. Pane předsedo, eh, existuje program Radar 24 eh, a tam je možné přímo sledovat eh, veškerou leteckou dopravu ve světě. A poprvé, když si ten program otevřete, stojí vás to jedno euro a když se na to podíváte, tak vás eh, jí má úzkost, protože v Evropě probíhá opravdu neuvěřitelně eh, hustá letecká doprava a jestli to tak bude i za dalších 10 nebo 20 let, tak je potřeba se začít zamýšlet nad budoucími řešeními. Tento balíček, alespoň podle tedy naší skupiny sociálních demokratů, tento balíček by měl být úspěchem. Evropský parlament by měl být schopný ho vhodně odprezentovat, protože to je velmi důležité pro bezpečnost evropských občanů. Problém eh, sekundárního trhu, eh, problém koordinátorů. Tady eh, souhlasíme a chtěli bychom, aby zpravodaj zašel ještě dále. Prosím, ještě mi dejte chviličku potřebujeme eh, mít evropská pravidla, která budou eh, platit také pro ostatní mimo Evropu, protože letecká doprava se, eh, se velmi koncentruje v Evropě a Evropa je důležitá, pokud o leteckou dopravu, takže i ostatní budou muset změnit své chování. Není to tak, že my budeme pouze dodržovat všechna celosvětová pravidla. Paní Majsner, děkuji. Ano, eh, jde o větší efektivitu, já se pokusím eh, to dohnat. Eh, my tady samozřejmě nechceme jednostranně dělat problémy letištím a nebo leteckým společnostem. Tady šlo o to, jestli mít 5, 10 nebo 15 týdnů. Mohli byste říci, že kdyby 10 týdnů ve spojení s 80 na 20 by přineslo kýžený důsledek, protože to jiné se, ten jiný návrh se i těžko počítá. Ano, děkuji, to bylo velmi eh, rychlé, Paní Foster, jedna minuta. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já nebudu tak krátká. Ehm, bylo tady řečeno, že máme vybudovat více runwayů a, a, a, a já si myslím, že eh, my to musíme vyřešit. Máme tady návrh komise 8515. Ano, tady souhlasím eh, s panelisty. Myslím si, že nemá eh, smysl tady k tomu přistupovat jinak. A pokud jde o sekundární trh, tak já si myslím, že jestli členské státy si to budou přát, tak asi bychom neměli nic namítat. 99% sletu se obě obchoduje volně a e, takže to jedno procento nebude asi tak e, důležité. Myslím si, že velmi důležití jsou tady koordinátoři. Koordinátoři musí dělat to, co se od nich očekává. E, nemáme problémy na všech letištích, ale jsou některá letiště, kde ty problémy jsou a tam se to musí řešit. Takže pokud jde o některé to zneužívání eh, slotů, tak já si myslím, že tady není nějaké široké, široce rozšířené zneužívání, ale možná tu a tam se to stane a tam potom do toho musí vstoupit koordinátoři a jakmile ty věci vyřešíme, tak se to eh, posune dál. Paní Lichtenberger, já budu hovořit italsky, protože tím mi dáte o minutu eh, navíc. Je to tak, pane předsedo? Tak to zkrátka je. Vy mluvíte dvě nebo tři minuty, i vy Italové. Dobře, ne, dobře, budu přeci jen pokračovat německy. Napadá mě tady jedna otázka, o které tady hovořil i kolega Ujias. Komu ten slot vlastně patří? Kdo má možnost v případě pochybností zahájit nějakou burzu nebo dát to na burzu, obchodovat s tím? Uh, to je rozhodující otázka a je to otázka i na posledního referenta. Pokud bychom tady měli to obchodování s těmi sloty, bylo by to řešení, možné řešení pro tento problém, ano nebo ne? A pokud ano, kdo bude tím, kdo má možnost s tím obchodovat? Kde se bere ten nárok? Na minulém hearingu jsme tam měli jednoho italského experta, který velmi uh, intenzivně analyzoval tuto otázku a já bych eh, řekla, že celý finanční trh je založen na tom, že se obchoduje s věcmi, které nikdo nevlastní a vlastnit nemůže, takže to by vlastně neměl být problém. Ale čistě právně viděno, kdo by mohl eh, se sloty obchodovat. Děkuji. A, a Pan Kaukas, ten nebude hovořit, takže pan Groš eh, může mít 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně otázku. Týká se to leteckých společností. Když budu mít eh, slot například na Heathrow, kde je vše velmi obsazeno a ztratím tam svůj slot, protože tady nepoletím eh, do Měchova a znamená to, že bych zpátky letěl jenom na půl s polovičním obsazením, nebo jak by to bylo? Děkuji pane Groši, mohl bys... Dobře, vy jste dodržel těch 30 vteřin a teď dám eh, slovo panelistu, kolik minut. Eh, začnu panem Smithem, chcete něco říct, nechcete? Pan Fox, pan Morgan, kde jste? Dobře, máte dvě minuty. Dobře, já bych jenom odpověděl na otázku pana Fidanci. Já si myslím, že existuje rozdíl mezi eh, eh, sankcí, eh, tedy v systému rezervací slotů. Jsou tady, je tady několik systémů, které to mají ve Španělsku a Spojeném království a hlavním přínosem těchto dvou různých otázek je ten, že vlastně ten systém na rezervaci slotů je vlastně určitou pobídkou pro letecké společnosti, aby ten slot co nejrychleji vrátili zpět k jinému využití, to znamená k nějakému datu, eh, který je eh, eh, podle pravidel IATA, tak aby ten slot mohl být přidělen dalším aerolinkám. Je to vlastně přehlednější, a pokud aerolinky chtějí sled, slot vrátit, tak musí co nejrychleji, protože pokud eh, v nějakém eh, sezóně vrátíte ten slot příliš pozdě, tak většinou už ho nikdo nevyužije. Takže eh, toto není způsob pro letiště, aby vydělávali peníze, to jim žádné přínosy nepřináší, je to neutrální, ale jde o to, že ty peníze budou přerozděleny zpět aerolincem pro další eh, sezónu. A, eh, takže eh, je to naprosto příjmově neutrální pro letiště v tom systému, který v tuto chvíli existuje, těch letišních, v tom systému těch letišních poplatků. Děkuji, pan Kán. Dvě minuty. Děkuji, musím se omluvit. Já jsem tady také za IATA a nejsem tady pouze za IA. Pokusím se být, tedy to je ve snaze být transparentní, pan Financa. Pokud jde o ty eh, nové aktéry, já si myslím, že to závisí na té definici, jak na to nahlížíte, protože eh, když se podíváte na mnoho eh, letišť tady v Evropě a podíváte se na dopravní segment, na loukostové společnosti a další dopravce i mimo Evropu, tak zjistíte, že mnozí z nich dokázali získat kapacitu v Evropě na evropských letištích, i když třeba je tam tam velká nouze o sloty, takže eh, já si myslím, že to vlastně nebrání přístupu těmto společnostem na trh v mnoha uh, situacích. Možná, že někde je to velmi obtížné eh, vstoupit na tento trh, ale myslím si, že obecně to tak není. Potom pan Solis ano, ostatní se prý také musí změnit. No, možná, možná je to pravda, ale já říkám, že toto je celosvětový systém, eh, fungoval po desetiletí, fungoval poměrně dobře, je to ehm, za hranicemi akceptováno a my v Evropě bychom měli být velice opatrní a neměli bychom tady vytvářet něco, co bude pouze regionální iniciativa a budeme doufat, že potom eh, zbytek světa se k nám připojí. Já eh, na, nevy, ne, si nemyslím, že by se to stalo, takže v tom bych byl opatrný. Pan Groš um, Jestli by ta, to letadlo potom letělo zpět eh, prázdné, já nevím, já ehm, nevím, jak by se eh, letecké společnosti zachovaly, ale pokud jde o návrh o slotech, tak si myslím, že bychom měli být velice opatrní a neměli bychom přijímat návrh, eh, který by k tomu mohl pobízet, aby se to dělo častěji, než se to v současnosti v Evropě děje. Je to diplomatická odpověď, ale myslím si, že to by stačilo. Děkujeme. Pan Matthews ještě pár slov. Ano, já bych pouze potvrdil to, že ta regulace slotů je dobrá záležitost pro letecké společnosti, ty, které chtějí růst v Evropě i tam, kde jsou teda té zácpy na těch letištích, přeplněná letiště, tam jsme z toho měli výhody. Ano, podobně jako ostatní věci, které trvají nějakou dobu, potřebujeme se na to ještě jednou podívat, proskoumat to, podívat se, kde by toto nařízení mohlo být upraveno, posíleno, tak, aby odpovídalo požadavkům 21. století. EasyJet rostlo na základě starého nařízení, ovšem ovšem business modely se mění a pokud chceme nadále růst, potřebujeme nařízení, které bude odpovídat dnešní době. Samozřejmě, že můžeme hodně ztratit tím, že se zvýší ta prahová hodnota v tomto nařízení nové společnosti se dostanou na trhy jednodušeji, pokud ty eh, prahové hodnoty budou vyšší a pro nás by bylo teda zjednodušit udržet eh, ty naše sloty. Ovšem, my si myslíme, že je to lepší podstoupit toto riziko tak, aby konkurence byla širší. Děkujeme a posledním je pan Baroniči. Dvě minuty. Dokonce stručněji. Já bych reagoval na paní Lichtenberger, její otázku. Vy hrajete důležitou roli v, e, v ETS, a jeden z návrhů, které se předložila, je to, aby některé z těch tržeb pro v rámci této, eh, tohoto obchodování s emisem bylo věnováno rozvoji infrastruktury. A proč bychom to neměli udělat stejným způsobem i u tohoto obchodování se sloty? No, kdo je teda vlastníkem těch slotů? To je... Ano, a zároveň těch deset týdnů místo těch pěti. Kdo teda, kdo odpoví na to? Kdo vlastní sloty? Všichni na to máme jiný pohled. Asi bychom zde měli alespoň pět různých názorů na tento dotaz. Velice stručně, 30 vteřin. Kdo vlastní sloty? A co těch deset týdnů? Říká kolegyně, co těch deset týdnů místo těch patnácti? Tak ty sloty. To není definováno, ovšem to nemusíme ani definovat z ekonomického hlediska. V podstatě mají tržby z toho aerolinky, když využívají ty sloty, když prodávají sloty a k tomu v současné době dochází. Čili správně hlediska to není definováno, ovšem oni jsou vlastně vlastníky, v podstatě mm, de facto jsou vlastníky. Těch deset týdnů a ne 15 týdnů, to je něco, na co bychom se mohli ještě podívat já bych to ale nějak nepřeháněl. V podstatě většinou ty série pokrývají celou sezonu. Jistě jsou tam některé, které pokrývají pouze část sezony, těch deset týdnů v létě. Proč ne? Spíše než 15. Pat nebo ne? Vy jste chtěl ještě stručně? Ano, chtěl jste? Odpovědět na vaši otázku, pane předsedo. Ano, to je správné otázka, souhlasím s tím, co řekl pan Smith z ekonomického hlediska, ovšem z politického hlediska. Vy, vy, legislativci, vy je vlastníte, vy stanovujete pravidla, která řídí přidělování slotů v Evropské unii. To je ohromná pravomoc a já doufám, že ji využijete dobře. Děkujeme čili vy nám vlastně, Rolinky, dlužíte hodně peněz našemu parlamentu. Dobře jsem to pochopil. Děkuji prvním panelistům a poprosím zde další škatulata, hýbejte se, dochází tady zase k nějakému přeskupení a dostáváme se k dalšímu bodu. Nebude to asi zřejmě méně kontroverzní téma, je to pozemní odbavení. Další panel. Dimitri de Burnovil je naším řečníkem Anna Kalmas, Carlos Navas Garcia. Rád bych vám připomněl, že některé části tohoto návrhu jsou v gesci výboru EMPL sociální podmínky, sociální záležitosti, pracovní podmínky. Tomu se věnuje výbor pro zaměstnanost. Čili Prvním řečníkem je Dimitri de Bournonville. Opět se napojí na náš jediný laptop, který zde máme. Are we ready to go, guys? Jsme připraveni. Are you ready? Jsme ready. Pane de Burnobile, máte pět minut. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To oshrnutí hlavní body, o tom nebudu hovořit, všechny ty hlavní prvky to jistě všichni znáte, to velice rychle, čili odpověď na otázku, která mi byla položena, když jsem připravoval tuto prezentaci. Já si myslím, že ten návrh komise by zlepšil efektivnost, kvalitu, mm, odolnost, kvalitu služeb na v oblasti pozemního odbavení. Já hovořím ano, ovšem samozřejmě jsou zde některé podmínky, které se musí splnit ještě technického charakteru. Já jsem právník, zde nezastupuji letiště nebo nějaké letecké společnosti nebo nějakou mm, společnost, která se zabývá odbavením na letišti, ale obecně jako odborník. Pokud jde o pozemní odbavení na malých letištích EU. tam je neregulovaná situace, letiště s méně než dvěma miliony cestujících a kargem méně než 50 tisíc tun. Kromě samozřejmě té zásady self-handlingu a zároveň musí dodržovat pravidla bezpečnosti, ovšem to znamená, pokud jde o výběr pozemního odbavení a tak dále. To se na ně samozřejmě vztahuje, jsou tam základní pravidla hospodářské soutěže. Pokud jde o efektivnost, účinnost, proces schvalování, finanční podmínky jsou podobné i pro letecké společnosti, které žádají o licenci. Jsou zde ještě ovšem některé administrativní finanční náklady, které se uvalují na nové hráče a ze strany některých národních aviačních orgánů, těch, které v současné době neposkytují schválovací proces v eh, těmto ground handlingovým společnostem. Ten limit pěti let u schvalování, to považujeme za trochu překvapivé, protože žádné takové omezení neexistuje u, u společnosti. společností. Zároveň se můžeme ptát, proč by to mělo být časově omezeno, když společnosti pozemního odbavení jsou monitorovány pravidelně národními orgány, které poté poskytují eh, schvalovací proces nebo zastřešují tento proces. Je zde nesoulad mezi přístupem na trh, eh, pokud jde o dodavatele služeb eh, mezi letišti a pozemními odba, pozemním odbavením, ty musí ty spadají pod eh, tendrový proces, který je pokryt tímto nařízením ale jsou zde určitá kritéria, pokud jde o zařízení, pracovní sílu a tak dále. To by mělo být v souladu i s um, podmínkami, které se týkají nových hráčů a které v podstatě se dotýkají i těch stávajících dodavatelů služeb. A v neposlední řadě u tendru, odvolání u tendru by mohlo být realizováno lepším a rychlejším způsobem už v té první etapě, abychom zabránili právním překážkám pro nové aktéry. Asi jste slyšeli o bruselském letišti a tomto případu, kdy probíhají právě tento právní spor a v následujících letech dojde k zmrazení eh, služeb pozemního odbavování. Pokud jde o kvalitu, jsou zde eh, detailní standardy ze strany komise, ovšem to by mohlo zamezit konkurenci mezi poskytovateli těchto služeb eh, v oblasti cen a zabránit tomu, že by že by si konkurovali na základě business modelu, tak jak je tomu v současné době. A požadavek toho, aby k standardy kvality byly respektovány leteckými společnostmi a nejenom poskytovány pozemního odbavení, to by mohlo otevřít dveře k zvýšení zodpovědnosti na straně leteckých společností vůči cestujícím. Právě proto by poskytovatelé pozemního odbavení asi mohli očekávat vyšší požadavky na očkodnění ze strany leteckých společností i tlaku těchto leteckých společností na renegociaci standardních podmínek smluv v této oblasti, především pokud jde o poskytování očkodnění. V oblasti bezpečnosti si myslím, že bychom mohli propojit ten um, proces schvalování, poskytování služeb pozemního odbavení a těch pravidel, které existují v současné době, pokud jde o bezpečnost těchto služeb, především pokud jde o statut regulovaného agenta. A poslední záležitost, pokud jde o účinnost, efektivitu eh, národních kontraktů v souladu s národní legislativou, to znamená, že státy mohou regulovat ceny těchto eh, služeb odbavení v případě monopolu a zároveň zajistit kontinuitu poskytování těchto služeb, to bychom mohli spochybnit. A definice aeronautických aktivit, Toto by mohlo být předmětem v případě Eh, křižuje subsidiarizace těchto služeb například eh, ze strany eh, různých manažerských orgánů s ohledem na aktivity v oblasti nemovitostí. Toto ovšem ale podle mého názoru by mělo být v tomto návrhu popsáno jasněji, než jak to ve stávajícím znění vidíme. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní je to Anna Kolmas, která je z Polska z eh, Úřadu pro civilní letectví. Máte pět minut. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a děkuji rovněž za pozvání na vaše setkání. Budu hovořit polské. Chtěla jsem vám představit náš pohled na tento návrh, na řízení z hlediska našeho úřadu, který bude odpovědný za realizaci, implementaci tohoto nařízení v budoucnosti. Hovoříme zde samozřejmě i o právním rámci, který v současné době platí v naší zemi. Návrh nařízení ze strany Evropské komise se snaží lepším způsobem využívat kapacity letiš v Evropě v jednotlivých členských státech. Lepší kvalita poskytování služeb pozemního odbavení na letištích by mohla znamenat lepší a zvýšené kapacity eh, našeho leteckého trhu. Nový povinný systém poskytování licencí, udělování licencí pro všechny subjekty, které jsou aktivní v oblasti poskytování služeb pozemního odbavení, by znamenalo následující. Subjekty budou muset získat licence a budou kontrolovány na základě různých kritérií, například finanční kritérií, hodnocení na základě pověsti, reputace a tak dále. Tyto podmínky a kritéria ovšem by se měla ještě rozanalizovat, protože podle mého názoru je zde prostor pro interpretaci, různou interpretaci těchto kritérií. A nyní systém zájemného uznávání licencí v Evropě. Tento systém by měl být nakloněn eh, podnikům, které mají snahu eh, rozšířit se i za hranice daného státu. Ovšem, podle mého názoru, otázka licencí zatím není úplně jasná. Otázka udělování licencí, tato věc by se měla ještě blíže rozanalizovat. Návrh nařízení obsahuje určitá ustanovení, která podle našeho názoru jsou kvalitnější, například eh, ta, ta zásada udělování dílčích kontraktů, které by v podstatě, mm, nebo eh, tyto kontraktoři, kteří by poskytovali stejné služby jako hlavní poskytovatel služeb pozemního odbavení. Zde ovšem si myslím, že to ještě požaduje konzultace s ostatními aktéry a hráči na tomto poli. Agenti, kteří zde fungují, rizika, která jsou spojená s poskytováním těchto služeb pozemního odbavení. Některé oblasti těchto aktivit by měla být regulována přísnějším způsobem. Členské státy budou mít možnost regulovat ceny v případě vzniku monopolu eh, na určitých letištích. Seznam centralizované infrastruktury bude rovněž eh, aktivována a, a eh, budou s ním spojené určité, určité konkrétní poplatky. Co to znamená? Více a více byrokracie na straně regulátorů i letišť. A my se ptáme, zda bychom tyto záležitosti neměli spíše ponechat na zúčastněných stranách a jejich řešení. Asi bychom jim měli poskytnout dostatek um, prostoru pro dohodu. Komise rovněž obrátila naši pozornost na možnost vytvoření nových podnikatelských subjektů. Na úrovni pracovních skupin se ovšem zachovala ta hlavní myšlenka, kterou navrhovala komise Eh, to oddělení těch no, nových nástrojů, eh, obchodních nástrojů, o kterých se zde hovoří, i když eh, zachování minimálních standardů. Prvním z takových norem to je něco, co by si měly stanovit zúčastněné strany sami, čili na závěr. Hlavní cíle které stanovuje návrh komise. Ano, jsou to kvalitní, odůvodnitelné cíle. Před chviličkou nám bylo řečeno, jak se doprava letecká zvýší v následujících dvou dekádách. Ovšem musíme věnovat větší pozornost prostředkům a metodám, které budeme e, uplatňovat a které chceme dosáhnout jako našich cílů. Nesmíme zapomínat na to, že byrokracie by se neměla zvyšovat, ale spíše snižovat. Děkujeme. A nyní pan Carlos Garcia, z, který je ze Združení eh, služeb eh, eh, poskytovaných na letištích. Máte rovněž pět minut, pane Garcio. Thank you very much. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za, slo, za slova, za pozvání. Ano, je to největší, naše asociace je největší asociace poskytování pozemního odbavání. My jsme nezávislými poskytovateli, to znamená, nekontroluje nás ani letiště, ani letecké společnosti. Hlavním cílem je rozšířit možnosti tržní tím, že zajistíme rovné podmínky nezávislí eh, eh, aktéři v, tom, v této oblasti zajistili úspěch stávající směrnice. Směrnice snížila eh, podle názoru komise ceny a zvýšila kvalitu. Pokud jde o návrh v této oblasti, několik poznámek. Pokud jde o tento balíček, nesouhlasím s tím, aby tento pozemní handling byl součástí stejného balíčku, protože toto jsou eh, eh, jiné záležitosti a tuto rovnováhu bychom měli dosáhnout bez ohledu na to, co dosáhneme nebo jaké rovnováhy dosáhneme u ostatních věcí v rámci tohoto balíčku. Na základě eh, pokud je o náklady spojené s těmito eh, službami, to je 5 až 10 operační nákladů letecké společnosti. Tyto služby, které jsou hlavním cílem regulace, představují 3 až 6 To znamená, že eh, to nebude mít dopad na letenky, mm, ale ceny by se mohly zvýšit vzhledem na nové požadavky, kvalitu, eh, převod pracovníků, školení a tak dále. Komise hovoří o tom, že 70 opožděných letů je spojených s handlingem na eh, pozemním handlingem. Všem to si myslím, že neznám, to není pravda, protože my zde máme statistiky, které jsou nezávislé a hovoří o tom, že, ty, že pozemní odbavení je spojené pouze za 5 těchto uh, eh, spožení. Ano, zde jsou určité omezené definice, například eh, to, jakým způsobem letecká společnost eh, poskytuje služby i za svoje partnery. Samozřejmě, že každá letecká společnost součástí nějaké aliance. My eh, navrhujeme omezená eh, mm, sebe, samoregulaci v této oblasti. My si myslíme, že toto pravidlo není dostatečné, protože komise hovoří o tom, že dopad by měl omezené Mm, do omezený dopad. Podle nás by to vedlo k, mm, spíše k nejistotě na trhu. Žádáme, aby stávající praxe v rámci těchto eh, samolicencí byla zamezena. Komise uvažuje o tomto postupu. Koordinace, koordinační role letišť. My akceptujeme cíle, které eh, chce dosáhnout komise, ovšem myslíme si, že bychom měli dělat rozdíl mezi, eh, například když je letiště rovněž konkurentem, chceme, aby eh, došlo ke koordinaci. Myslíme si, že by zde měl být nezávislý eh, poradní orgán, protože jinak by zde bylo riziko nerovných podmínek, což by narušilo cíle nového nařízení. Nechceme aby nám konkurenci dávali neustále, řekněme, nějaké, nějaké hm, penalizační poplatky a tak dále. Právní oddělení to je spojeno s rovnými podmínkami. My podporujeme návrh komise v tomto ohledu. Rada ovšem je radikálně proti tomuto údajně, eh, protože chce skutečnou hodnotu, transparentnost, eh, nedostatek křížové subsidiarizace. Toto mm, mm, mm, musí zde být i efektivní oddělení účtu, tak abychom implementovali nové systémy, protože ten stávající zdá se v tomto ohledu eh, selhal můj kolega, mm, právník, před chvíli popsal ten nedostatek v této oblasti, mm, pokud jde o tendry. My si myslíme, že toto je strukturální diskriminace, eh, která, na kterou zatím komise nereagovala ve svém návrhu. Počet eh, těchto společností, eh, práv, který navrhuje komise, není odvodnitelný, Mm, mm, pokud by eh, všechny letiště nad 10 milionů cestujících museli mít třetího poskytovatele služeb a jak by to vypadalo u těch, které mají 5 až 10 milionů. Já si myslím, že v podstatě, ano, někde asi kolem těch 10 milionů cestujících ročně by mohla být ta prahová hodnota transfer eh, pracujících. Ano, to je realistická možnost, ovšem jsou zde dvě podmínky. Musí to být aplikováno na všechny společnosti poskytující pozemní odbavení, nejenom eh, nezávislé. A musí to zajišťovat základní práva pracujících a i možnost organizace dané společnosti. Nesouhlasíme s eh, výborem, hospodářským a sociálním výborem EU, kteří hovoří o rovných právech v tomto ohledu nezávislé společnosti pozemního odbavení by si museli eh, by museli kupovat eh, tato práva od eh, od konkurenčních společností nebo leteckých společností, které by jim poskytly volné místa v letišti. Tento transferový mechanismus by znamenal nárůst nákladů do budoucna. Pokud jde o tender, ano, myslím si, že výbor let Eh, Výbor by měl mít omezenou roli, pokud jde o návrh nebo výběr nový, eh, nových aktérů či, či, či nových hráčů, tak aby byla dodržována veškerá pravidla eh, veřejných soutěží. Děkujeme, říká pan předseda. A teď poprosíme ještě vaše stanovisko, eh, pane eh, zpravodají. Máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval za slovo a zároveň bych rád poděkoval všem odborníkům za jejich velice zajímavé vystoupení. Skutečně je pro mě takové neobvyklé mít možnost vyslechnout si všechny tyto prezentace na jednom místě nezávislé i ze ze strany nezávislých um, poskytovatelů pozemní, služeb pozemního odbavení, odborů. Samozřejmě my všichni se asi díváme na tuto problematiku trošku jiným způsobem, analyzujeme to uh, z našeho vlastního hlediska, proto je pro mě role uh, zpravodaje nesmírně obtížná, protože se musím sladit názory a stanoviska různých Pohledu Máme v Evropě různá letiště, mm, například e, letiště, která, mm, na kterou se navázání konkrétní společnosti e, pozemního odbavení, ty, které mm, mají nezávislé společnosti, které s ní spolupracují, představují asi 150 tisíc pracovních míst v Evropě a já si vážím dokumentu nebo práce, kterou odvedla komise. Je zde určitě obecný přístup v oblasti deregulace, liberalizace, decentralizace těchto služeb. Je na nás, abychom tvarovali budoucnost tohoto sektoru v Evropě. Ovšem toto je spojeno i s jedním otazníkem. zda ty myšlenky komise, pokud jde o deregulaci, um, mm, byly skutečně přetaveny do návrhu dokumentu, který máme k dispozici. Proces výběru společnosti pozemního odbavení, je to transparentní postup či nikoli? Liberalizace by měla zase znamenat určitou možnost či svobodu zvolit si nejlepšího poskytovatele služeb, nebo naopak možnost přerušit využívání služeb některých poskytovatelů. I zde mám určité výhrady. Ovšem, je takový liberalizovaný systém možný? Neznamenalo by to zásadní problémy na našich letištích? Představme si následující situaci. Ano, tři Eh, společnosti, které poskytují pozemní odbavování bez jakýchkoliv omezení na daném letišti, společný systém licencí na, založených na společných kritériích, které bychom stanovili na evropské úrovni. Jasné, transparentní, nediskriminačné poplatky za přístup k centralizovaným infrastrukturám, strukturám svobodu, zvolit si vybrat si společnost, která vám poskytuje pozemní odbavení a jeho služby. Systém, kde by manažer daného letiště byl zodpovědný za koordinaci práce těchto společností, které poskytují služby v oblasti pozemního odbavení s ohledem na bezpečnost a především v krizových situacích. Je to utopie, tento scénář? Ne. Jiné trhy ve světě takto funguje. Například v Japonsku. Já mm, vedu delegaci pro vztahy s Japonskem, takže to vím. Co bychom měli udělat? Poslat tento návrh textu zpět komisi? Zdá se, že většina stěnových zpravodajů by to chtěla, nebo možná bychom se měli snažit o úpravu tohoto textu, nějakou modifikaci. Já jsem spíše nakloněn tomuto postupu, protože je zde mnoho kvalitních ustanovení. Společné minimální standardy na, úrovni, na evropské úrovni nebo školení těchto handlingových společností, jejich zaměstnanců. Pokud ovšem chceme sloužit našim eh, klientům a cestujícím lépe, musíme být ambicioznější. Tak eh, eh, tady budou ještě otázky a nejdříve dáme tedy slovo panu Manovi z, z výboru AMPR. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je dobře, že jsme se rozdělili kompetence mezi výbor pro zaměstnanost a pro dopravu, ale eh, určitě budeme moci pracovat společně. Pane Garcio, mám otázku. Eh, prostě zasnělo tady, že eh, taková to, takové to nařízení je příliš, jde příliš daleko, ale dokážete si představit, že by Eh, v rámci subsidiarity a eh, v rámci hm, tedy eh, respektu k místním úpravám, že by bylo lepší tedy mít spíše jen směrnici. Myslíte si, že to tak je? A dále tady někdo říkal, že pozemní personál na vyškolení stačí dva dny. Já si tedy myslím, že to není pravda, že to v základě stačí. Co si to myslíte vy? A teď další otázka. Eh, personál, který se tomu se zabývá odbavováním, by měl být zvýšen na tři, eh, možná ještě daleko více. Myslíte, že je tomu skutečně tak? Dobře. A nyní tedy eh, jednotliví poslanci, minutu každý. Pan Fleckenstein. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, je velice škoda, že tady nemáme zástupce e, evropských odborů jakožto experta. To už vlastně v letech 96-97 e, se ukázalo, že to je dobře. Že to by bylo dobře. Dále e, myslím si, že to rozdělení na Empl a TREN, že to je škoda, že k, to, k tomu došlo. Eh, pokud eh, se můžeme soustředit na kvalitu, tak to prostě eh, souvisí také se vzděláváním, školením, tréninkem a to bohužel už nemám ve své kompetenci jako transportní výbor. Pokud se týče tedy unbundling, to znamená liberalizace odbavení, jestli to tady pomůže konkurenci, a pomůže to tedy také kvalitě, tak eh, nevím, mě to toto slyšení zatím neobjasnilo, protože my jsme se většinou k tomu vyjadřovali kriticky. Ale pozor na jeden bod. Pouze tehdy, když eh, to pomůže procesu, pomůže eh, pomůže cestujícím tak dobře, jenom aby to nezhoršilo pozici zaměstnanců. Prostě já si myslím, že jenom z ideologických důvodů tady přeregulovávat to není dobře. Děkuji, pan Klint. Děkuji vám. Já podporuji pana Fleckensteina. Já si taky myslím, že strukturální otázky a sociální otázky se nemají dělit a mělo by to být eh, projednáváno zde zároveň. Komise vychází z podle mě z falešného předpokladu a sice, že čím větší letiště, tím více potřebujeme firm, která bude zajišťo, které budou zajišťovat eh, odbavení. Já mám zkušenost s Heathrow, eh, to jsou eh, letiš a další letiště, které mají 4, 5, možná 8 Eh, firm, které zajišťují pozemní odbavení, eh, tak mně se nezdá, že by to bylo nějak lepší. Prostě čím větší letiště, tím je to komplikovanější a když to zkomplikuju ještě tím, že tady budu mít eh, různé dodavatele, kteří každý funguje nějak jinak, tak je to ještě problematičtější. To znamená, že já nevidím žádný vztah mezi počtem odbavovacích firm a efektivností a kvalitou poskytovaných služeb. Za druhé, když eh, něco se ztratí, tak se prostě přihlásíte u svého dopravce eh, ke o ztracené zavazadlo, ne u eh, letiště u odbavení. A to, to nevím, jestli je v pořádku, spíš myslím, že ne. A za druhé, musíme zajistit to, aby nebylo křížové subvencování. Jestliže to tedy letiště dělá samo, tak to musí organizačně oddělit. Děkuji, paní Lichtenberger. Také minutku. Tak, jelikož v této debatě jde hodně o ideologii, mám otázku. Jaký přínos pro spotřebitele toto má, jaký je to přínos pro provoz letiště, na to zatím nikdo neodpověděl. Poněvadž eh, závěr čím více dodavatelů, tím větší kvalita, to zatím nevidíme. Tady v tom hrají daleko důležitější roli jiné faktory. A k tomu by ještě dodala toto. Proběhla debata s komisařem Kalasem na začátku tohoto mandátu a Eh, výbor už tehdy vyslovil podiv nad tím, že by měla probíhat další liberalizace. Z jakého důvodu tato kritika dopravního výboru napříč politickým spektrem eh, prostě nebyla přijata a navzdory tomu všemu byla, eh, byl tento návrh Paní Foster, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, dokument komise je v podstatě dobrý a určitě jsou tady, tady určitě, je tady určitě zájem o věc. Eh, my tedy pozemní odbavení eh, a mnoho dodavatelů v podzemních odbavení máme a v podstatě to je běžná věc a je to zejména tím, že zejména malí dopravci by to sami nezvládli. Eh, otázka je, jestliže firmy se snaží tedy o subdodavatele, pak tedy je to zřejmě součást jejich obchodního modelu. Čili já si myslím, že skutečně je těžko, abychom byli preskriptivní, eh, tedy o tom, jak má být velké letiště a kolik k této velikosti patří dodavatelů pozemní odbavení. Ale chci říct jeden bod. Eh, z hlediska spotřebitelů má paní Lichtenberger pravdu. Samozřejmě máte eh, případy, kdy tam jsou skutečně eh, eh, kontrakty a máte tam více dodavatelů a když prostě něco jde, něco se pokazí, tak nikdo za nic nezodpovídá. Čili skutečně toto je takový vedlejší efekt. Nicméně skutečně je třeba se podívat na obchodní modely a každý si musí vybrat ten nejlepší. Paní Wells? Děkuji vám. Eh, návrh komise bychom měli odmítnout, poněvadž je zbytečný a k ničemu nepomůže. To, že budeme mít ještě další, třetí podnik dvěma, tak prostě to povede ještě eh, k tlaku na mzdy. Kvalitu to určitě nezlepší, tak jak to eh, tvrdí komise. Eh, aby byla větší bezpečnost, je třeba, aby byly lépe vyškolení pracovníci, lépe placení a aby byla lepší koordinace mezi jednotlivými dodavateli. Z tohoto důvodu není možné oddělovat sociální otázky od technických otázek. Pan eh, Zasadu by se chtěl zeptat, proč jste neposvali žádné odboráře, kteří by nám autenticky mohli říci, jaká je situace na místě a co opravdu je třeba dělat. Mr. Gala. Ja, vielen Dank. Äh, Pan Gala, já mám otázku na panel. Nevychází komise z falešných předpokladů, například, když říká, že 70 5% spoždění za to můžou právě e, pracovníci pozemního od, e, odbavení. Ale třeba taky tady je e, vyjádřena hluboké přesvědčení, že tedy by neměl to být tedy race to the bottom, že teda liberalizace de facto zatím, jaké má výsledky, tak právě eh, o, co se se o ta víra opírá. Dále, pokud se stávající eh, licence eh, příliš eh, nerespektují tedy pro pozemní odbavení, tak eh, eh to vlastně řekl i pan Garcia, eh, Eh, tady snad, že by bylo třeba eh, tu hranici posadit výše hranici minimálního počtu no, cestujících. Tolik tady moje otázky. Paní Meissner, děkuji, abych eh, se neopakovala. Dodám jenom jeden bod. Jeden důvod, proč tady máme tento návrh, je více efektivita a méně spoždění. Nicméně máme už letiště, které mají více než dvě firmy eh, v pozemního odbavení. Je pravda, že na těchto letištích je méně spoždění? Pokud ano, pak by se to vyplatilo. Děkuji vám, pan Kok. Moje otázka je na pana Bodvina z Evropské komise. Vy jste řekl, pane, že letiště mohou eh, tedy zvýšit počet eh, dodavatelů posledního odválení až na tři. Teď jsem tomu nerozuměl. Maj, mohou nebo musí? Nebo jestliže ten koláč je malý pro dva, tak mají tam být tři na něho? Pan Perker? Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že eh, jedním cílem těchto služeb na letišti je to, aby se eh, cestující i jejich zavazadla dostali bezpečně z A do B a aby za, za to platila přiměřená cena. Čili jde o bezpečnost, o tuto jistotu. V čem spočívá výhoda, jestliže eh, máme letiště, kde všechno dobře funguje, jsou tam dva subdodavatele eh, pozemního odbavení a tedy když tam budeme místo dvou, tři nebo čtyři bude to znamenat, že cestující budou eh, létat ještě lépe a ještě levněji? Já tady tu výhodu nevidím, ale možná, že nám to budete schopni vysvětlit. Druhá otázka. Eh, doslechl jsem se, že letiště, kde je více dodavatelů, je také více problémů, spíše než více řešení. Eh, můžete mě říct, jak je to třeba na Heathrow nebo jinde? Máte nějaká statistická data, že tomu tak skutečně je, že čím více eh, pozemních odbavovatelů, tím více problémů? Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Eh, tedy eh, jenom přidám otázku, nebudu opakovat, co tady už bylo řečeno. Chci jenom říci, že eh, liberalizace a mezdy, toto, toto prostě spojit, tak to se jak si už tyto zkušenosti už máme, jinde nefunguje to, když to z evropské úrovně regulujeme, tak si představíme, nechme to subsidiaritě. Já myslím, že eh, největší rozdíl bude právě v těch mzdách. A můžeme se podívat, kolik lidé berou v Mnichově, ve Frankfurtu a v jiných regionech a potom uvidíme, eh, k čemu skutečně to vedlo. Toto je otázka číslo jedna. Eh, druhá otázka. Výbor určitě odvedl velice dobrou práci a nemusí to být zrovna tatež v případě sociálního výboru. Moje otázka je, jak dlouho to trvá, než celkově od začátku do konce si vyškolíte pracovníka pro pozemní odbavení. Já, pokud vím, tak to je nějakých pět až šest měsíců jsem slyšel. Je to pravda, není to pravda? Děkuji vám, pan Leichtfried. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě věci. Za prvé, eh, Myslím si, že tento eh, eh, zákon, pokud se týče sociálních otázek, tak určitě má svoje dopady. Eh, opět já se také připojí k tomu, proč tady nemáme žádný zástupce odboru. A za druhé, já znám velice dobře jedno velké letiště, který leží, leží na severu, severovýchodě Evropské unie. Tam funguje všecko to, jak to navrhla komise a prakticky tam nefunguje nic, spíše to tam, jak si je implementováno, ale nic tam nefunguje. Proto eh, myslím si, že bychom to skutečně měli odmítnout. Děkuji, pane Lightfriede. Já eh, bych eh, řekl, že tady existují lepší letiště v Velké Británii než to, které tady zmiňujete anonymně vy. Ano, já se spíš tedy divím, jak široko se pověst tohoto letiště roz, eh, rozletěla. Tak a já bych nyní požádal naše řekníky, řečníky, aby odpověděli, pokud tějí nemusí, mohou, každému dám maximálně dvě minuty. Chcete opravdu něco říct? Tak, tady se sněla otázka, jaká je přidaná hodnota pro spotřebitele, pro cestující. Já si myslím, že určitě eh, komise může stanovit eh, standard kvality a to by skutečně mohlo vytvořit eh, daleko lepší podmínky pro cestující, aby se domáhali svých práv vůči aerolinkám, vůči firmám, které se zabývají crowdhandlingem mezi eh, tedy eh, letadlem a mm, tedy než se dostane k cestujícímu. Čili já si myslím, že tady jsou určité právní možnosti. To by mohlo nicméně mít jako doprovod eh, nutnost rozšířit Eh, nařízení 261 trošku tady rozšířit jeho působnost, eh, což by, eh, což by se dotklo mm, lhůt a práv cestujících. Děkuji. Pan Komas? Kolmas? Paní Kolmas. Já bych chtěla k tomu, co komise tady říká o tedy konkurenceschopnost, o lepší výběr dodavatelů. E, jestliže tedy e, v současné době máme minimální standard bezpečnosti e, a tak dále, plus samozřejmě otázka kvality, tak skutečně je třeba tuto úvahu jak si věnovat se jí, brát ji v úvahu a možná Eh, tedy jak si eh, lépe, tedy více se soustředovat na ty hospodářské podmínky právě na dopravců a pozemní odbání. Děkuji, pan Garcia. Děkuji. Otázka směrnice eh, regulace letového provozu, myslím, že je velice dobrá Viděli jsme celkem pozitivní vývoj evropského trhu v rám, po zavedení této nové směrnice. Eh, samozřejmě pokud jsou prováděcí problémy, tak by bylo třeba je řešit jinými prostředky. Pokud se týče školení personálu, tak my si myslíme, že ten základní trénink je nějaký dva týdny a dva týdny v roce a potom je ještě opakované školení a obvykle je to týden do roka. To jsou pro ty, pro ty základní úkoly ground handlingu. Pokud se týče počtu dodavatelů těchto služeb na letišti, tady zasněla a také v naší asociaci se liší názory, ale v zásadě se domníváme, že 5 milionů cestujících je asi málo a že možná by bylo vhodné to posoudit eh, lokálně, poněvadž eh, máme letiště, které mají 5-6 milionů cestujících, eh, kde jsou velké sezónní výkyvy, poněvadž trh je, dominuje, dominují aerolinky, které si toto dělají sami. Také máme evropská letiště, kde se licence nepoužívají, to je pravda. Existuje řada letišť, nebo existují některá letiště, která připouštějí to, že mají eh, jednoho a půl nebo dva a půl eh, dodavatele eh, ground handlingu. Takže tady by asi jsou určitě, je tady prostor pro dva, pro tři, ale je, někde by třeba jedna z těch licencí skutečně nebyla využitá. Dále, pokud se týče vztahu počtu Eh, odbavovacích agentů a kvality, tak to je samozřejmě otázka zavedení odvětových eh, jakostních standardů. To by mohlo být zajímavé, i když existují už velice přísně formulované dohody o poskytování těchto služeb. Takže tady bychom měli být trošičku opatrně. A to bude asi všechno. Pan Bolduen ještě na dvě minuty. Děkuji vám. tak eh, byla to velice eh, užitečná debata. Eh, za prvé, já bych chtěl zdůraznit to, že komise ne představila tuto, tento deregulační balíček na základě deregulace, deregulační ideologie. Bohužel to tady nemohu eh, rozvést, ale my opravdu nenavrhujeme privatizaci, to ne. Eh, my taky nenavrhujeme úplné otevření trhu. My otvíráme ten trh eh, omezeným způsobem, aby odpověděl panu Kovi, navrhujeme, aby v největší letiště nad 5 milionů Eh, nad 5 milionů cestujících, aby tam bylo dva až tři dodavatelé. Do určité míry bylo řečeno, my říkáme tady, že 75% spoždění eh, způsobuje právě ground handling. My vlastně říkáme, že 75% spoždění se stává na zemi, ne ve vzduchu. To jsme doopravdy řekli. A ještě jeden bod, eh, poslední. Jaký je přínos? Takže kde bychom mohli najít přínosy? Tak pro aerolinky ty budou mít větší výběr, mírně větší výběr, aby si vybrali dodavatele. Není to úplně svobodná volba, je tady trošku větší volba. Pro letiště je tady možnost trošku větší kontroly nad vlastní infrastrukturou. Opět to není úplně otevřené, eh, ale je tady trošku větší kontrola. A pokud se týče nezávislých dodavatelů groundhandlingových eh, služeb, myslím, že je tady výhled na, eh, na lepší konkurenci, rovnější konkurenci pro pracující a my jsme s nimi také, my jsme s odboráři debatovali. My si myslíme, že tady je eh, poskytujeme právní jistotu pro transfer zaměstnanců, pokud tedy by k němu došlo. Samozřejmě to otevírá možnosti lepší pracovní podmínky, eh, lepší školení a eh, jaksi větší stabilitu zaměstnání. A tady poslední bod, Myslíme si, že cestujícím eh, pro ně je tady možnost lepšení kvality a to znamená lepší služeb. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Boldvine. Já vás mohu ujistit, že odboráři přijdou. A to bych se zase nebál. Jason, ještě, ještě rychle. Ne, ne, eh, otázka je, Eh, vede liberalizace k omezení spoždění letů? To jsem nedostala otázku. Ano, tak to je skutečně, to je skutečně otázka do jack, pro jack, o jackpot tady. Ano, my jsme slyšeli pana Lightreada, jak si o tom myslí, o, o určitém eh, letišti v Londýně, to je, já se s tím shoduji, ale možná, že jsou jiná letiště, třeba Manchester je liberalizován a zdá se, zdá se, že to funguje dobře. Sice mě tedy minulý čtvrtek ztratili zavazadlo, no dobře, ale myslím si, já nevím, to, to, to je jako, jestli je to otázka regulace, deregulace, já si nejsem jistý. Možná, že jestli tady experti jsou jiného názoru, já si myslím, že to je případ od případu jiné. Pane Boldu, ne? Já myslím, že jste to vystihl velice přesně. Máme tady příklady letišť, která jsou liberalizována a moc to tam nefunguje. A máme zase příklady eh, neliberalizovaných letišť a tam to funguje dobře. A, čili eh, prostě nevím. No. Eh, možná, možná ještě tedy eh, otázka směrnice nebo nařízení. Za dvě vteřiny to zvládnu, nebojte se. Eh, Myslíme si, že nařízení je zde vhodnější forma. Máme zkušenosti se směrnicí a to v podstatě znamená 27 různých eh, systémů implementace a my si myslíme, že to tady a ne všechny členské země tedy implementují tato rády, takže my si myslíme, že skutečně to eh, nařízení bude lepší forma. Ano, děkuji. Myslím, že jsme měli skutečně dobrou debatu. A teď další bod a tím bude hluk. A opět potřebujeme hudební předěl. Our experts on this panel are Michel Adam from... Eh, máme tady uh, mezi experty pana Michela Adama z Asociace evropských aerolinek, potom Christel Damar z ACI a Martin Kessel eh, z Evropské, um, Evropská unie proti uh, uh, znečišťování z letecké dopravy. Takže máme tady eh, Michaela Adama z Asociace evropských aerolinek. Máte pět minut, pane předsedo, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Chtěl bych vám poděkovat za tuto příležitost, eh, že zde mohu vyjádřit pohled naší asociace k návrhu komise. Budu hovořit o perspektivě národních politik a budu nejprve hovořit o našich výhradách a potom se zmíním také o tom, kde souhlasíme. Ehm, ta ehm, páteř regulace byla vytvořena IKM a e, když mezinárodní společenství e, zřídilo tuto organizaci v roce 1944, tak dostala pravomoce přijímat normy e, v oblasti bezpečnosti, pravidelnosti a efektivity létání důvod, proč Eh, jednotlivé země souhlasily s tím, že pravomoce přidělí ICAO, bylo, že to vnímali tak, eh, že eh, nejvyšší kvalita v této oblasti bezpečnosti a pravidelnosti, přesnosti létání je velice důležitá a že je potřeba to vyřešit na společné úrovni. Abychom tady měli dostatečnou úroveň harmonizace, tak se udělují eh, různé licence a musí být udělovány podle pravidel, které budou uznávány všude. Eh, musí to platit eh, jak v Číně, tedy francouzský pilot musí mít možnost létat v Číně a letadlo certifikované v USA musí mít možnost provozu i v Německu. Ehm, ovšem my nemůžeme podpořit návrh, pokud eh, se tady budou postupně eh, eh, rušit z provozu letadla, která jsou certifikována podle aplikovaných norem. Protože je tam určitá část, která je zcela v rozporu se systémem v rámci ICAO a to by nevedlo k mezinárodní spolupráci. Ovšem, eh, jsou tady další eh, části eh, z tohoto návrhu, které jsou v souladu a vytváří větší rámec pro lepší řešení problému hluku na evropských letadlech. Především je tady důležité to, že místní orgány jsou zavazovány k tomu, aby jejich proces rozhodování byl hm, transparentnější kde všechny alternativy jsou k dispozici a jsou eh, konzultovány všechny zainteresované strany. Návrh je také v souladu s mezinárodním právem, tam, eh, kde eh, to umožňuje komisi, aby zkontrolovala, jestli místní orgány prošly tímto zmíněným procesem. A také je tady právo na přeskum ehm, pro Evropskou unii v případě, kde je to potřeba. Místní orgány musí tedy konzultovat eh, všechny eh, zainteresované strany a je potřeba zvážit všechny možné alternativy předtím, než bude rozhodnuto. A to je dobré, protože to vylepší eh, mm, hlučnost, tedy nehlučnost evropských letiš. Hmm. Ovšem, eh, je tady problém, že, nebo jsou, někteří tady se obávají toho, že by eh, tady mohlo být přílišné vněšování se do rozhodování mm, orgánů. Eh, a jsou tady další pochybnosti, ale když to bude dobře nastaveno, tak to tak nebude. Cílem eh, tohoto nařízení není eh, snížit požadavky eh, pro provozovatele a ten výkon nevychází z toho, kolik je tady restrikcí pro provoz. Tady se musíme, musíme zvažovat především dopad hlučnosti pro, na občany a nesmíme samozřejmě omezovat mobilitu evropských občanů. Evropské eh, letecké společnosti tedy vyzývají Evropský parlament, aby podpořil text komise eh, v tom eh, duchu, kde je tady to racionálně vyvážený přístup k řízení hluku na evropských letištích ale eh, chceme, aby Evropa také dodržovala nebo přihlížela k mezinárodním pravidlům. Eh, a pokud se Evropské unii některá pravidla nelíbí, tak se musí snažit změnit je v rámci ICAO, ale není možné je ignorovat a porušovat. Eh, slovo má dále paní Christel Damar která bude hovořit pět minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji eh, poslancům vašeho parlamentu. Eh, chtěla bych hovořit eh, o pohledu na text komise z pohledu Airport Council International. Tady samozřejmě si musíme uvědomit, jaký má letecká doprava dopad, pokud je ohluk a pro naše členy je to velice, znepoku, velice důležitá věc řídit hm, hlučnost, ovlivňovat ji, protože eh, je tady dlouhodobý zájem ekonomicky eh, i zájem, pokud jde o eh, pověst leteckých společností. Eh, to, co tady říkal eh, Michal Adam, to bych chtěla podpořit, pokud jde o ty mezinárodní aspekty v souvislosti s návrhem komise. Chtěla bych hovořit o konkrétních dopadech pro evropská letiště. Co je míněno například vyváženým přístupem k hluku z letadel? My všichni víme, známe, jaké jsou ty čtyři prvky, Eh, plánování, postupy pro snižování hluku a eh, různé operační omezení eh, a další věci. Musíme si uvědomovat, že ten vyvážený přístup je určitým procesem. Je to proces, který umožňuje těm, kdo rozhodují příslušným orgánům, aby přijímala rozhodnutí v současnosti, která umožní letištím, aby fungovala i zítra v budoucnosti. A to je velmi důležité. Další důležitá věc to vyvážení vyváženého přístupu je, že je to jediný proces, který umožňuje dosáhnout cíle snižování hluku, aniž by se eh, předjímala ta opatření, která budou, předjímala opatření, která k tomu cíli budou přijata. Takže eh, proto eh, je tady, jsou tady ty restrikce ten, a ty které jsou tady zmíněny. To znamená, že budou zváženy ve studii pro posouzení dopadů a potom se teprve uvidí. Abych eh, zdůraznila, jak důležitý je vyvážený přístup, chtěla bych pohovořit o některých specifických aspektech, tedy plánování. Pokud místní orgány své letiště považují za eh, strategický eh, bod, tak tady samozřejmě musí se strategicky zamýšlet eh, i nad eh, soužitím letiště a eh, okolí. To se stalo i konkrétně v jednom regionu, kde měli velice strategický pohled na to, jak s tím chtějí nakládat, kam chtějí, aby se to ubíralo. A utratili tady 500 milionů euro na to, aby územ, provedli územní plánování okolo letiště. A velmi často vý, vlastně výsledky těch uh, úprav jsou ty eh, klady, které z toho plynou, jsou potom v rozporu s tím, jak to působí na okolí, třeba na okolní občany. Mohla bych tady například zmínit také londýnský Heathrow, kde počet domácností v té oblasti velkého hluku od roku 1991 se zvýšil o 17 kvůli neefektivní politice, například plánování bydlení. Takže eh, tady je potřeba ten přístup implementovat vyváženě, pak by se něco takového nestalo a místní orgány to musí tedy eh, hodně plánovat dlouhodobě. Eh, další věc, eh, tedy přidaná hodnota návrhu komise. Nám tento návrh vyhovuje, protože nám umožňuje nastolit rovnováhu mezi harmonizovaným eh, postupem, jako tom tady hovořil Michel, a, ale zároveň ehm, ehm, je to vlastně ehm, spojeno i s řízením letišť, s managementem letiště. A nám také se líbí to, že tento návrh umožňuje zajistit eh, velké provádění eh, vyváženého přístupu jednak mm, díky dvěma věcem. Jednak je to nařízení. Pokud chcete, aby to bylo eh, harmonizované v Evropě, tak je potřeba mít nařízení. A je tady článek 10, to je právo na kontrolu ze strany Evropské komise. A ty eh, obvyklé eh, procesy pro porušení, to vlastně by nebylo adekvátní, pokud jde o ten problém hluku eh, na letištích, protože tady by se to vlastně stalo až poté, co by nějaké opatření bylo už provedeno a ve skutečném reálném životě vlastně už i když něco přijmete, i když se zjistí, že to je vlastně nesprávné, tak stejně už se to nikdy nevezme zpět takže by tím eh, nebylo nic napraveno. A je velice důležité zachovat z tohoto důvodu článek 10 a zajistit, že Evropská komise bude mít možnost proskoumat určité opatření předtím, než bude zrealizováno. Eh, potom eh, dále si myslíme, že návrh navrhuje, nebo pardon, dodržuje princip subsidiarity, tak jak je to potřeba. A to z několika důvodů. Jednak hodnocení hluku je uplatňováno eh, podle případ od případu, letiště od letiště a eh, Eh, do rozhodování se zapojují místní eh, orgány a dále eh, cíle snižování hluku jsou opět rozhodovány s ohledem na místní podmínky. Takže my plně podporujeme návrh Evropské komise z těchto důvodů. Potřebujeme článek 10, protože potřebujeme vyvážený přístup a ne nějakou rozředěnou, oslabenou verzi, protože to by nebylo dobré. Děkuji. Děkuji a dále má slovo Martin Kessel, eh, Evropská unie eh, proti škodlivým vlivům eh, z letectví. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ne. Je to poprvé, že lidem, kterým vadí, lidé, kterým vadí hluk, mají vlastně možnost vyjádřit se před Evropským parlamentem a já vám děkuji za toto poslání. Je to pro nás velká příležitost, eh, kde vám můžeme vysvětlit náš pohled na návrh komise. Organizace, za kterou tady jsem, eh, je eh, dva roky stará, nebo byla tady založena před čtyřmi lety a, a v roce 1960, pardon, před roce 1968 byla tato organizace již založena, aby chránila lidi před škodlivými vlivy hluku. Jsme jedinou eh, nevládní organizací, eh, která eh, nemá která tady, tady se snaží působit. Máme členy v osmi zemích a 30, eh, z 30 evropských, letiš, a 30 evropských letiští. A eh, poprvé se nám tedy stalo, že Evropská komise se s námi eh, snaží diskutovat o této politice, pokud jde o letiště, aby se tedy diskutovalo o tom, jaká je potřeba kapacita, jaké jsou tam zkrátka všechny možné poli, pocit, potřeby letiště. V členských státech eh, velmi často dochází k situaci, eh, že eh, letiště vznikají všude možně a není tam žádná politika pro řízení letiště. Já tady dnes budu hovořit o restrikcích, operačních restrikcích, potom budu hovořit o na environmentální kapacitě letiště, to je nový pojem, který se zaměřuje na to, jaká je možnost letiště rozšiřovat se a tedy s ohledem na životní prostředí. A potom eh, tady samozřejmě se bude k takzvanému vyváženému přístupu. Eh, cílem naší organizace je, že chceme, aby eh, letecká doprava a kapacity letišť se dlouhodobě plánovaly. To je něco, co v Evropě zatím chybí. A důsledky eh, jsou takové, že na některých místech dochází ke skutečným problémům a tyto problémy bychom mohli odstranit, kdyby se dostatečně plánovalo, ale ono se neplánuje. A když se podíváme na Kolín, Heathrow nebo eh, Paříž eh, v noci na noční dopravu, kdyby se to plánovalo, tak bychom měli méně problémů v případě těchto letišť, pokud by se naplánovala eh, doprava, tedy přesun této dopravy na jiná místa, kde lidé v takovém hojném počtu nebydlí v blízkosti letiště. Pokud jde o environmentální kapacitu, tak to je otázka také hm, ekonomická. Pokud má letiště environmentální kapacitu, eh, tak se může rozvíjet, může rozvíjet eh, své obchodní aktivity a eh, pokud to tak není, tak to obtěžuje okolo žijící občany hlukem především, protože to je velmi nepříjemný aspekt dopravy, letecké dopravy. A Ehm, proto je potřeba tady mít eh, restrikce. Eh, vyvážený přístup eh, podle ICAO podle našeho názoru není ve skutečnosti vyvážený. Mohlo by to být vyvážené, pokud by ti, který trpí hlukem a už nemohou spát, rodiny, je to více než 10 milionů Evropanů, rodin, které už nemohou v noci spát a kdybychom je respektovali, tak eh, potom by to bylo vyvážené. Eh, Neměli by být eh, v menšinové pozici. Restrikce provozu mají největší okamžitý dopad, pokud jde o snížení hluku, ale nejefektivnější způsob, jak snížit hlučnost, je opravdu eh, změnit eh, pravidla pro provoz. Například ve Frankfurtu tam od 11 do 5 hodin eh, ráno můžeme v klidě spát a já tam žiji opravdu mm, celý život a od listopadu už tam mohu opět v noci spát, mohu si otevřít okno a to je opravdu úžasná úleva pro někoho, kdo bydlí blízko letiště a my doufáme, že na všech místech budou mít podobnou možnost na, problémy nejsou regulovány, ehm, je tady, ne, tady 10%, ale dalo by se to zvládnout, ovšem ne eh, tím návrhem komise, který teď předkládá, o kterém diskutujeme. Ehm, pokud jde o eh, restrikce provozu, tak to by mělo být v souladu eh, se směrnicí o hluku ti lidé, eh, kterých se to místně dotýká, tak by měli mít možnost vyjednat eh, si kompromisy se svými letišti, tak aby tam eh, byly přijaté restrikce podle lokálních potřeb protože tyto potřeby jsou samozřejmě různé v různých zemích, na různých místech. A když se zamyslíme na 240 letišti eh, v Evropě, tak samozřejmě v severním Finsku letiště bude mít jiné požadavky než letiště v Barceloně nebo eh, v Itálii nebo eh, třeba když si to srovnáme s nějakým obrovským letištěm ve Španělsku, ve Francii, Německu, Nizozemsku. Kdybychom zohlednili potřeby tyto místní potřeby, jak kdybychom lidem dali možnost ovlivňovat eh, pravidla a kdyby mohli ovlivňovat už ty existující pravidla, protože oni už tam v mnoha případech jsou, tak by mohlo dojít ke snížení eh, hluku, zejména v noci. Evropští občané eh, by měli, mít, by měli být upřednostňováni před ekonomickými cíly společností. Většinou jde e, pouze o zohledňování ekonomické stránky růstu letiště a teprve druhořadá věc je potom to, e, jak se daří vlastně občanům, kteří žijí v blízkosti letiště, jaký to bude mít vliv na ně. E, my bychom si přáli, aby byla, byl návrh přepracován a aby se vycházelo z pravidel VHO a myslíme si, eh, že by tady měly být eh, také omezení nočních letů na 8 hodin na všech evropských letištích. Děkuji. Děkujeme. Našim odborníkům, pane Lightfriede, máte pět minut. Děkuji, pane předsedo. Předtím, eh, než se pustím do podstaty, tak bych chtěl udělat drobnou připomínku k tomu, co říkal pan Kessel, nebo vlastně dvě připomínky. Já si myslím, že je samozřejmě, že ti lidé, eh, které obtěžuje hluk z letadel, by měly být u takových slyšení, jako je toto, protože eh, tady těmi zainteresovanými stranami nejsou jenom evropské společnosti, ale také občané. A Oni eh, mají své místo, když se dělají tato rozhodnutí, protože oni volí evropské poslance a my jsme jejich zástupci a myslím si, že tak je to správné. Pokud jde o návrh komise celkově, zmínil bych eh, tři věci. Já e, jsem pro, abychom e, principiálně používali vyvážený přístup. Já myslím, že o tom v podstatě ani nemusíme diskutovat. Já si myslím, e, že smysluplná kontrola ze strany Evropské unie by byla přínosem. Musíme o tom diskutovat a z tohoto, v tomto aspektu podporuji předložený návrh, tedy to, že po určité době by mohly některá ta letadla být redukována na třídu čtyři. Ach, já chápu, že je to do určité míry diskutabilní, ale je to tak, že u tohoto návrhu jde skutečně o detaily a o nich musíme diskutovat. Když eh, se to budeme zamýšlet nad tím vyváženým přístupem, tak eh, se tady objevuje jedna věc, která se objevuje téměř vždy, když dnes komise předkládá návrhy. Nejen, že se vyjádří k vyváženému přístupu, ale zmíní se i o tom, že ekonomické eh, zájmy samozřejmě musí být do velké míry zohledněny. Ale zároveň eh, Evropská komise eh, tady hovoří jenom minimálně o zdravotních vlivech. A to není možné. Pokud opravdu chceme vycházet eh, z vyváženého přístupu, tak to musí být neutrální a není možné, aby se eh, prosazovaly především ekonomické zájmy. Je potřeba, aby to bylo vyvážené. Pokud se zamýšlíme nad otázkou eh, principiální přeskoumatelnosti právních aktů lokálních orgánů, tak teoreticky je to správný model, ale pokud jde o opatření ke snížení hluku, tak tam nemáme eh, žádné správné, eh, správní řízení, eh, které by tady mohlo být uplatněno. Rozhodovací postupy jsou velice zdlouhavé, musí se do toho zapojit občanská společnost, občanské iniciativy a vše trvá velmi dlouhou dobu, někdy celá léta. Uh, a nakonec z toho vyplynou výsledky, kdy všechny ty strany, které se toho zúčastnily, jsou do určité míry spokojené. Co by se ale stalo, kdyby Evropská komise eh, podle článku 10 mohla taková řízení zrušit? Já si myslím, že to by příliš nepřispělo k oblíbenosti Evropské unie a asi by to nebylo ani e, přínosné, protože když po dlouhá léta vedete nějaký proces, který nakonec vede k relativní spokojenosti všech, tak si myslím, že by nemělo smysl, aby ty věci nakonec byly e, přerušeny a zrušeny a vše se udělalo jinak. Takže musíme mít na paměti smysl, smysluplnost. Jedna věc, se kterou vůbec, e, se kterou vůbec nesouhlasím, a kde vlastně ani nechápu, proč to ta komise navrhla, je, že do budoucnosti eh, různá opatření, která mají vlastně váhu eh, legislativy a mají velký eh, vliv, mají probíhat formou aktů přenesené pravomoci až v, minu- v budoucnosti budou eh, stanovovány prahy hlučnosti a některé typy eh, letadel budou eh, povolovány nebo už nebudou povolovány naopak, tak v takových případech by Evropský parlament nechtěl mít pouze pravomoc kontroly, ale chtěl by se zkrátka do toho plně zapojit. A já nevidím smysl toho, proč se postupuje tímto způsobem právě u tohoto návrhu. Myslím si, že návrh komise se míjí cílem. Návrh komise by měl být pozměněn Evropským parlamentem a to by znamenalo, že by se po rozsáhlé práci podařilo ten text dobře upravit, ale nebude to jednoduché. A teď, po té, co jsem vedl různé diskuze s kolegy, tak jsem nabil dojmu, že tento přístup Evropské komise vedl k tomu, že mnoho kolegů má velmi kritický postoj k tomuto návrhu a to by bývalo nebylo nutné. My se pokusíme z toho ještě něco eh, kloudného udělat, ale nejsem si jistý, jestli se nám to podaří. Děkujeme a za výbor Empl pan Mann. Ještě bych upozornil na to, že téma eh, protihlukové ochrany u nás eh, bylo projednáno v tom smyslu, že potřebujeme soudní regulaci to v Německu proběhlo, pane Kesele, vy to víte a měl jste možnost, tak jak upozornil kolega Leichtfried, objevit se před Evropským parlamentem, protože my jsme hovořili o tom, že pokud jsme dosáhli koncensuálně zákaz nočního, nočních letů, tak to musí být prováděno a nesmí tam být e, žádné výjimky. Teď je ovšem potřeba tedy samozřejmě vyslechnout e, všechny, kdo žijí kolem a Eh, tam probíhaly různé občanské iniciativy, probíhaly tam nejrůznější kroky, které ukazují, že jsme to brali opravdu velmi vážně. Přesouvání letů na letištích se děje tak často, že tam vlastně není vůbec žádná jistota v plánování. Takže otázka je, jestli je prioritou trh nebo jestli je prioritou člověk jaké máme možnosti vzájemně spolupracovat a promýšlet to společně. A proto eh, bych se chtěl zeptat zástupce letišť. Eh, ty neustálé změny eh, letů, nemohli byste se postarat o to, abychom měli jistotu v plánování, tak aby potom zpětně nevznikal dojem, že my jsme na evropské úrovni něco dohodli a nakonec eh, to vypadá tak, že nakonec je stejně možné všechno změnit a tím pádem vzniká stále větší nejistota. Děkujeme, pan Galer. Jednu minutu. Děkuji. Eh, chtěl bych se zeptat. Nebyl, nefungovalo to zatím tak eh, dobře, tím, že tam, kde byl nějaký problém, tak se mm, letečtí experti sešli a vypracovali nějaký návrh a mě by zajímalo, co se stane, pokud tady eh, ta naše dohoda nebude souhlasit s tím vyváženým eh, přístupem a komise potom do toho bude muset vstoupit. Kdo potom vyhraje? Eh, možná někdo třetí? A toho já se velice bojím. A proto si myslím, že článek 10 z toho musí být vypuštěn. Takže ta možnost, aby se Evropská komise v úvozovkách zmocnila takového řízení nebo ho přerušila, ta tam být nesmí. Souhlasil bych také s kolegou zpravodajem v tom, že aktiv přenesené pravomosti v této podobě tady nemohou být uplatněny a mě také se táží, jestli bychom stejných cílů nemohli dosáhnout tím, že bychom pozměnili existující směrnici. Proč to musí být opět nařízení, kde je tak obtížné zohlednit eh, přiměřeným způsobem specifické podmínky přímo v místě? Děkujeme, pan Cemosa. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte otázka. Kolik to bude stát? Toto nařízení. Řekněme, že bychom zakázali noční lety. Myslím si, že to je důležité se říci, protože o tom se nepadlo ani slovo. Komise by nám možná mohla poskytnout nějaké číslo, jaké by to mělo mít dopad na eh, počet letadel, na které, kterých by se to týkalo, včetně neevropských operátorů. Potřebujeme vyrovnaný přístup. Neexistuje zázračné řešení pro hlučnost v Evropě. Místní orgány musí vzít v potaz veškerá řešení, nejenom operační omezení musíme mít jasnější směrnice i v územním plánování, řízení územního plánování a tak dále. Já jsem evropský federalista a chci, aby zde existovala možnost přeskumu. Pokud zavedeme tento proces, musí to být vyrovnaný přístup, který bude identifikovat opatření nákladově efektivní, nejenom zákaz nočních letů. Bez těchto opatření by totiž všichni aktéři byli vystaveni diskriminačním eh, opatřením, diskriminačním metodám. Možnost přeskumu znamená, že komise bude moci kontrolovat veškeré eh, aktéry a my rovněž se budeme moci zapojit do tohoto procesu. Děkujeme. Další kolegyně? E, ještě slovo. E, tady k tomu balance. E, tento samozřejmě balance není, poněvadž tady hospodářské faktory stojí v popředí. A jestliže <clears throat> říkáte, že rozhodujícím faktorem je územní plán, tak na jedné straně prostě má 100 eh, tisíc lidí eh, jak si trpět, jenom protože kdysi kdo si udělal chybu. A druhá věc, eh, opatření, která se zde navrhují, tak to jsou prostě opatření, které jsou prostě jenom takové stánvě a jsem to skutečně už viděla na letištích a ničemu to nevedlo. Třetí bod, subsidiarita. Eh, jenom s maximálními potížemi, mediacemi a co já vím, co ještě. Jedině tehdy se podaří nalézt eh, jaksi fungující rozhodnutí mezi obyvateli a biznisem. Proč by tedy komise měla teď říci, eh, ne, tak to teď ne, to prostě by toho měla začít ještě vstupovat, to myslím, že je naprosto špatně a to odmítám. A ještě krátká otázka. Příklad, který jste tady uvedli o Valonsku, pokud toto má být eh, volba, to, že potom, jak si se musí investovat eh, půl miliardy jenom proto, aby se dodatečně implementovala jakási ochrana proti hluku, tak to tady opravdu nevím, jestli to má smysl. Paní Foster. Thank you, Chairman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Souhlasím s Mikem Gallerem. Pokud je o delegované akty a toho zda to teda bude regulace nařízení, byla to směrnice a tak dále. Myslím si, že je to spojeno s otázkou subsidiarity. A i když občas z toho vznikají určité problémy, ten místní dopad prostě musí být zachován. Souhlasím rovněž o hledně vyrovnaného přístupu, je jasné, že musíme plnit mezinárodní standardy, ICAO standardy a je jasné, že komise, jak si, si myslí, že by měla ona definovat tyto záležitosti. Já si myslím ovšem, že to je znepokojivé, to není otázka pro komisi Eh, já si myslím, že pokud bychom sníž, snížili ty decibely z 10 na 5, tak by to opravdu dalo volnou ruku všem obrovským letadlům a to kdekoliv. To znamená, ten hluk by se nesnížil. A dále, pokud jde o snížení všech těchto škodlivých záležitostí, nehovoří se zde o Cezaru, nehovoří se zde o Clean Sky technologiích, o nových technologiích, o těch věcech, o kterých hovoříme desetiletí. Já, když jsem před 35 let lety jela na, na Heathrow, tak jsem viděla, že tam je prostě letiště, dneska to vypadá úplně jinak prostě. V současné době to využití územního plánování je na místních politicích a prostě to není rozprava pro nás. Děkuji, pane předsedo. Další kolegyně? Myslím si, že hlavně jde o zdraví a kvalitu života před eh, spíše než o biznis. Já tedy bydlím v blízkosti letiště a vím, jak důležitý je noční zákaz letu a to prostě komise nemůže mít možnost nás tohoto zbavit. Eh, Hamburg eh, má městské letiště a podle toho, z té strany fouká, podle toho je tak se taky mění množství lidí, které jsou postiženi hlukem. Třeba ve Frankfurtu to je celé, celé, celá oblast široká kolem Frankfurtu a také v Berlíně už se obyvatelé bouří proti obtěžování hlukem. Jinak eh, nemůže to být eh, jednoduše a prostě nařízení, poněvadž řízení hluku to je otázka pro členské země. Také Bundesrat se takto vyslovil a francouzský senát. Eh, hlučnost letového provozu se musí zmenšit, proto tady máme ten 8 hodin pauz, noční pauzu. A já bych tady se chtěla ptát komise, jestli eh, by eh, raději spí v noci eh, tam, kde tedy s puštěním ventilátorem, nebo že by si otevřeli okno. Dobře, tak já tady nechci jak se to Valonsko nějak tady bránit. Tady skutečně se vydalo 25 tisíc euro na obyvatele Eh, kde tedy skutečně se vybudovalo letiště, eh, dal, posílal se zaměstnanost a tak dále, čili tady skutečně jako to eh, opravdu lecos, to je dobrá investice do lidí a do biznisu to v Lutychu. Já myslím, že je, je, tam skutečně, je tam skutečně klid, všichni jsou spokojeni, já si myslím, že to vůbec není špatná investice. Já mám jenom tuto otázku. Vzhledem k těmto příkladům eh, bych se rád dozvěděl od komise, eh, toto, ta, tento návrh eh, opravdu tady je vždycky v, ve hře spoustu jednání, spoustu, spoustu zprostředkování a tak dále. A pan Kühn ještě? Děkuji. Já tedy to v tato jednu minutu zvládnu. Členské země mají vlastní eh, zákony na ochranu proti emisím a myslím, že se taky eh, jasně definuje eh, úroveň v decibelech, jaké vzdálenosti od zdroje a tak dále, nebo jaké vzdálenosti od Ehm, obytného místa. Samozřejmě, že toto nařízení eh, to musí respektovat. Tady není možné prostě nějak od začátku eh, na zelené louce začínat, ale eh, tady prostě, kdyby skutečně všichni dodržovali hodiny, kdy se nesmí létat, pak by to opravdu pomohlo. Důležité je, aby byla také kontrola. A já to znám z letiště v Curychu, tam existuje monitoring, existují tam kamery, eh, které dokumentují eh, každá, každý stát, každé přistání, eh, měří si tam také zvukové emise a je to přístupné také přes linky v domácnostech, takže skutečně tady je možné to kontrolovat. To je důležité. Transparentnost, kontrola a zapojení obyvatel. Děkujeme, říká pan předseda. Nyní odborníci máte každý dvě minuty, pokud chcete. Pane Adame. Děkuji, pane předsedo. Rád bych reagoval na tři prvky, které zde zazněly. První. Ekonomické obavy jsou nadřazeny ostatním záležitostem. Myslím si, že na text bychom se měli podívat opravdu podrobně. V podstatě požadujeme analýzu nákladové efektivnosti opatření, nesnažíme se nic vnucovat, to, že mm, údajně to, které je nákladově nejefektivnější, bude aplikováno. Čili na opravdu opatrně číst podrobně, pozorně tento eh, text, nehovoříme zde o analýze nákladů a výhod, hovoříme o nákladové efektivnosti a když se podíváme na ten vyrovnaný přístup nebo tu, tu, ten, tu příručku, tak eh, u nákladové efektivnosti máme určité cíle. Podíváme se na opatření, která se snaží dosáhnout tohoto cíle. Mm, to znamená mm, mm, ale, že u analýzy nákladu a eh, výhod či užitku, ten je jiný. My zde hovoříme o nákladové efektivnosti v tomto textu, to je jasné. Prostě chceme pouze ho ekonomicky zhodnotit tento návrh. Druhá věc. Padlo se mnoho příkladů, osobních zkušeností, místních příkladů a osobně si myslím, že ta situace prostě je jiná na různých místech. To znamená, řekněme, to jedno řešení nočních, eh, zrušení nočních letů na 8 hodin. To je místní rozhodnutí, které by mělo padnout na místní úrovni. Komise by měla eh, monitorovat ten celkový proces. My nemůžeme nahrazovat místní orgány v jejich rozhodnutí. My chceme jaksi si mm, udělit určitě rámec tomuto rozhodovacímu procesu. A ty, ty místní příklady, o kterých se zde hovořil, Dovolte jeden osobní příklad. Já žiju na takové velice hlučné ulici. Samozřejmě, že v noci to rovněž slyším a docela mě to zlobí. Ovšem proto bych přece nepožádala, aby všechny eh, ulice byly bez dopravy. No prostě jsou zde například eh, mm, i různá řešení, mm, například pěti opět eh, například mít nějaké širší chodníky nebo ehm, postupovat u nějaké izolace oken a tak dále. Čili neměli bychom zde mít jediné řešení pro všechna evropská letiště a uplatnit ho celoplošně. Děkujeme. Další panelista. Jedna otázka byla přímo na mě směřována, myslím pan Tomas Mann. Zda bychom se mohli dohodnout ohledně jde o ty změny slotů nebo trasy a tak dále. Například i u Heathrow dochází k tomu, aby jsme rozšířili kapacity k restrukturalizaci prostoru. A mm, čili velice často v podstatě se, se mění tyto trasy tak, aby mnohem méně lidí trpělo škodlivým nějakým dopadem, negativním dopadem, možná nějaké nové oblasti, ale prostě méně dopadu. A proč děláme tyto změny? Proto je implementujeme ten program Single European Sky. Ano, dojde ke změnám těchto leteckých tras právě v souvislosti s Single European Sky programem, a tyto změny by měly mít eh, za následek to, že méně lidí bude trpět těmito negativními dopady z letadel. A samozřejmě, že mm, dojde k, mm, i k veřejným konzultacím, tak aby jsme slyšeli hlas lidí, kteří žijí v blízkosti letiště. A otázka toho, zda by Evropská komise by se měla či neměla zapojit do procesu, kterého cílem je koncenzus, hmm, Uvedu příklad. Vídenské letiště. Tam probíhají konsultace se zúčastněnými stranami již 10 let. A například my se nedíváme na návrh komise jakožto na riziko, že by to snad mohlo podkopat ten konzultační proces, který u nás probíhá. Ne, zaměřit se na proces, to je zásadní, ne na výsledky a tím pádem vytvoříte rámec, který umožní zohlednění místních podmínek, které povedou k uspokojivému řešení pro všechny zúčastněné strany. Pane kolego, ještě dvě minuty. Děkuji. Promiňte, Evo, ne, ne, ty už, ty už ne. Ne, ne, ne. Já prosím, ano, možná s tím nesouhlasíš, ale prostě, já tomu rozumím, ano, asi s tím nesouhlasím, nech si to pro sebe, já prostě mm, chci, aby všichni měli možnost alespoň dvě minuty. Děkuji za tyto dotazy. Hlučnost na ulicích a hlučnost z letadel či vlaku. U letadel prostě tomu nemůžete uniknout. Ano, prostě, když se nastěhujete do takové ulice, kde je mm, veliká doprava, tak o tom víte. Ovšem, když se nastěhujete do nějaké oblasti, tak najednou nevíte, zda nad vaší hlavou mm, prostě vás bude terorizovat, vás budou terorizovat letadla. Čili vaše investice do tohoto ubytování je ztracená, protože v podstatě opravdu nemáte žádnou záruku. Prostě tomu nemůžete uniknout. My máme několik oblastí v Evropě v současné době, kde lidé prostě nemají úniku, nemají možnost se odstěhovat, protože prostě eh, ne, ta letadla najednou nezmění ty trasy. Negativní dopad, škodlivý dopad eh, hlučnosti z letadel, to má veliký, veliké náklady na pojištění i na uh, i pro společnost, když hovoříme o ekonomických dopadech. V současné době tato hlučnost letadel v podstatě má dopad na tisíce lidí, zvýšení krevního tlaku a tak dále. Toto by mohlo být impulsy pro komisi, když bude pracovat na tomto nařízení. My bychom spíše dali přednost tomu, aby tato legislativa byla v formě směrnice. Pane Volvine, poslední dvě minuty. Děkuji za slovo. Velice užitečná rozprava, další užitečná rozprava. Pane Lesfride, já jsem poslouchal velice pozorně vaše obavy ohledně našeho přístupu, že jsme byli příliš nadšení a že to bude obtížné implementovat. Já jsem dnes zde proto, abych naslouchal, abych s vámi spolupracoval, abych reagoval na obavy, které zde zasněly. Rád bych rovněž nebo snažím se vysvětlit náš názor. Pokud jde o ty, ta letadla, která marginálně jsou v souladu s těmi podmínkami, my nechceme o tom rozhodovat. Ten návrh by měl být kompatibilní s ICAO standardy a normami. Využití tohoto opatření je v podstatě běžnou praxí v EU, je to nakladově efektivní způsob. Klíčové všem je, abychom měli nástroj, který by mohla letiště využívat, pokud um, půjdou cestou těchto omezení. To znamená mít určitá společná pravidla k dispozici, pokud se letiště rozhodnou jít cestou těchto omezení. Přesná čísla nemám, někdo o ně požádal, nevím kdo, co by to znamenalo pro, či, pro počty letadla a tak dále. To prostě bude záviset na každém letišti podle toho, kterou volbu si zvolí. Otázka, která se dominovala komise, která jak si sama rozhodne, ovšem má právo rozhodnout pro celou Evropu. Chci stokrát zde zdůraznit to, že to není naším cílem. Pane Galere, vy jste to položil správně. Kdo vyhraje v případě, že zde dojde k nějakému sporu? Ano, právní zájmy, řekněme místní zájmy, zda se to dostane na komisi a za komisi jako nějaké božství zde rozhodne. Ne. Naší jedinou roli, pokud by někdo obrátil naši pozornost tímto směrem, že dojde eh, to znamená, že se tam nedodrží ta pravidla ze směrnice. Zda došlo ke konzultačnímu procesu promiňte, nařízení jsem chtěl říct samozřejmě. Zda došlo ke konzultačního procesu, zda se všichni zapojili do konzultací. A co ten nejnákladově nejefektivnější přístup? Naší roli není zda mm, to rozhodnutí, které mm, je správné, to, mm, ten balans mezi ekonomickými zájmy, zdravým dopadem a tak dále, to by mělo být rozhodnuto na místní úrovni. Zda se využila ta analýza nákladové efektivity pokud místní orgány řeknou, to nás nezajímá, tak v podstatě to bude důležité, ne rozhodnutí o tom, roz, eh, o té analýze. Ano, vy byste chtěl, aby, jsme, aby komise vám řekla toto rozhodnutí, nebo aby toto rozhodnutí udělala. Ne, to není na náš úkol. Každý by ten kurzor umístil někde jinde. To je otázka pro místní rozhodovací orgány. Proces, který z toho vyplyne, je to, na čem bychom se měli domluvit. A proto potřebujeme nařízení a ne směrnici, tak aby ten proces, který se bude aplikovat v Evropě, byl společným procesem. Děkujeme, pane Baldvine. Nyní dovolte, abych poděkovala nejenom třem odborníkům z posledního panelu, ale všem odborníkům, kteří s námi dneska odpoledne byli. Rád bych poděkoval poslancům, poslankyním za to, že jsme dodrželi čas, že prokázali disciplinovaný přístup, že byli opravdu struční. A tím naše slyšení končím. Rád bych poděkoval všem zpravodajům, stínovým zpravodajům. Nemám zde nic do bodu různé pro náš výbor podle programu, který jsme měli k dispozici, jediná věc, která nás čeká, je místo další schůzky 30. května v pondělí eh, o 15.00. Děkuji tlumočníkům a rovněž všem našim kolegům, kteří zde pomáhali s menovkami, kteří nám pomáhali zde za předsednickým stolem, čili rád bych poděkovala nejenom tlumočníkům, ale i těmto našim zřízencům, kteří nám pomáhali při organizaci a tím končím dnešní jednání.